Dear colleagues, Vážení kolegové, já myslím, že můžeme začít. A začneme bodem 7 našeho pořadu jednání, což je vědecký přeskum otázek týkajících se potravin. Jak víte, Jde o technickou zprávu a jakožto předseda a zpravodaj v jedné osobě navrhuji výboru, aby přijal návrh komise bez pozměnění na základě článku 50 odstavce 1 jednacího řádu. Souhlasí s tím všichni? Jestliže ano, můžeme eh, tento návrh schválit. Jsou-li nějaké problémy, prosím přihlaste se a vysvětlete, v čem spočívá ten problém. Nikdo nechce nesouhlasit, v tom případě je návrh přijat. A nyní můžeme začít s hlasováním, ale ještě před hlasováním bych chtěl přivítat skupinu návštěvníků, eh, mladých politiků z Chorvatska na eh, schůzi výboru NV. Já bohužel nevím, kde jste. Ano, tamhle. Takže vítejte na schůzi výboru NV. A nyní můžeme začít s hlasováním. Prvním bodem, o kterém budeme hlasovat, je e, kompromis, na kterém jsme se dohodli s radou a týká se to e, nařízení Evropského parlamentu a rady o monitorování, vykazování a ověřování emisí oxidu uhličitého z námořní dopravy a změna e, předchozího nařízení. Musíme hlasovat elektronicky. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni. Končím hlasování. Přijato. Nyní eh, budeme hlasovat o námitce kterou podal pan Gerbrandy společně s panem Eichhautem. A týká se to jakosti paliv. Zahajuji elektronické hlasování. Končím hlasování. Přijato. Nyní budeme hlasovat o ústním otázce na komisi o označování země původu masa ve zpracovaných potravinách. Zahajuji hlasování. Končím hlasování. Přijato. Tím jsme u konce hlasování a přesouváme se k rozpravě o návrhu usnesení o označování země původu masa u zpracovaných potravin. Začnu rovnou tím, že dám slovo panu Lízemu a poté budeme pokračovat podle politických skupin, které podepsali usnesení. Prosím. Děkuji vám, pane předsedo. Já tu dnes zastupuji kolegyni Zomr, která je bohužel nemocná a hovořím také zároveň jako koordinátor za EPP. Zatím jsme neměli příležitost v tomto volebním období eh, hovořit o tomto tématu. A eh, u nás ve frakci existují na toto téma rozdílné názory. V minulém eh, volebním období jsme o tom však diskutovali několikrát, proběhlo několik hlasování a většinový názor byl stejný jako názor eh, kolegyně Zomr, eh, která má toto usnesení na starost a sice, že se k tomu stavíme velice kriticky. Vidíme velmi kriticky ten návrh usnesení a e, ta otázka, e, o které už jsem mnohokrát rozhodlo, je taková, že EPP se k ní nemůže připojit. Domníváme se, že je oprávněné, aby spotřebitelé věděli, odkud pochází e, určitá potravina. Nicméně komise během svých šetření a průzkumů zjistila, že jakmile to bude více stát, tak jak si nadšení spotřebitelů rychle opadá a e, proto je potřeba e, ještě e, to předepsat právně závazně. A já vítám to, pokud podniky jasně označují pod své potraviny, čímž tedy dosahují vyšších cen, což je ale jejich volba. A je tedy Druhá otázka, jestli by to měly povinně dělat všechny e, podniky. A komise nyní vypracovala zprávu na toto téma, e, která obsahuje takový e, paradox Eh, spotřebitel si přeje informace, nicméně není za to ochoten platit. Eh, je tu několik možností. Eh, jestliže spotřebitelé nebudou platit, tak ty peníze budou muset být zhodnoceny nějak jinak. Já pochybuji o těch číslech, protože tady údajně jde pouze o zlomek celkové částky a z praktické zkušenosti tomu příliš nevěřím, zejména u malých a středních podniků. Jiní spochybňují čísla komise, že údajně jde až o 50% dodatečných nákladů. Každopádně e, těch nákladů dodatečných přibude a bude to patrně někde uprostřed. Otázka zní, proč by měl spotřebitel více platit. Já si myslím, že e, tomu tak není e, a znamená to tedy, že E, to, že ty náklady bude muset nést někdo jiný, například zemědělec. Ale zemědělci už jsou e, tak jako tak pod velkým tlakem, aby produkovali levně a nyní by se tento tlak na ně ještě zvýšil. Takže tady máme e, reálný problém v oblasti produkce potravin, zejména masa. Já připomínám téma antibiotikální rezistence a podle údajů Světové zdravotnické organizace každý rok Eh, umírá 20 eh, tis, 25 tisíc lidí z tohoto důvodu, což také souvisí se zemědělstvím a s tím cenovým tlakem, eh, pod kterým zemědělství trpí. A my bychom neměli tento tlak ještě zvyšovat. Komise sama říká, stejně jako další experti, že když zavedeme povinné označování u masa, masa u všech potravin, tak dojde k určité strukturní proměně celého sektoru. Máme tu mnoho malých a středních podniků, pro které to, ta zátěž bude proporčně vyšší než u velkých, u, u velkých podniků. A to není něco, co bychom měli eh, za každou cenu podporovat. Eh, komisař Borg na radě řekl při těchto diskuzích, že neexistuje žádná souvislost mezi původem eh, produktu a jeho kvalitou. Eh, to se nedá prokázat, protože v celé Evropě jsou stejná pravidla. Takže jde pouze o potřebu eh, informovanosti, za kterou ovšem spotřebitel není ochoten platit. A ten, kdo za ní ochoten platit je, ten už za ní může platit dnes. Pokud jde o skandál s koňským masem, eh, tak ten je tu uváděn eh, jako argument a to zklamání, které z něj plynulo. Já si ale myslím, že je to poměrně špatný příklad. Eh, šlo o maso, které bylo označeno jako hovězí a eh, pro hovězí už máme eh, označování původu, tam máme nejpřísnější pravidla, jaká si lze představit, ale přesto eh, se nepodařilo tomu koňskému skandálu zamezit. Tady je zapotřebí lepší dozor, lepší kontrolu a především vyšší tresty, tak jak už to požadovala zpráva paní Delange a pana Pirila o oficiálních kontrolách. A pokud jde o zpracované produkty, e, jako například koňské maso v lazaních, tak e, tam e, se to maso dostalo do mnoha evropských zemí během pár dnů a dostalo se až do produktu lazaně, kde bylo vydáváno za hovězí maso. Komu to pomohlo? Bylo to maso původem z Irska a původem z Rumunska údajně, nicméně ve skutečnosti šlo o maso koňské nízké. Co, takže to je velice špatný příklad pro eh, podporu zavádění nových pravidel. Ta diskuze už začala a ve frakci EPP patrně dospějeme ke kompromisu, protože nejsme všichni stejného názoru, ale chtěl bych přesto ještě jednou zdůraznit, že o tomto tématu jsme eh, hovořili mnohokrát v minulém volebním období a frakce se většinou eh, připojuje k paní Zomr a já vítám to, aby podniky dobrovolně označovaly eh, původ masa, ale eh, pravidla pro všechny podniky v 28 eh, členských státech se nám mnohým tak příliš nezdají a proto se k tomuto textu nemůžeme připojit. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo paní Vilmot. Děkuji vám, pane předsedo. Abych to uvedla do kontextu, my se zabýváme tímto tématem už přes pět let a mě překvapuje komentář pana Lízeho. Eh, já vidím, že tady čte ze scénáře pana Somera spíše než ze svého vlastního, protože eh, názor parlamentu je tady eh, extrémně jasný. Parlament odhlasoval, že chce toto označování. Pokaždé, když debatujeme o tomto tématu, tak většina se vyslovuje pro povinné označování označování země původu masa ve zpracovaných potravinách. Takže eh, mě překvapuje, že pan Líze říká něco jiného. Možná jsem ho špatně pochopila. To je zejména důležité eh, v kontroverzních tématech, jako jsou životní podmínky zvířat, implikace pro životní prostředí a eh, práva spotřebitelů. A já můžu s potěšením říci, že nyní máme zavedeno označování pro všechno čerstvé maso, ale spotřebitelé přesto chtějí vědět více a mají právo vědět, odkud pochází maso ve zpracování zpracovaných potravinách. Podle výzkumu komise 90% spotřebitelů požaduje tuto informaci, takže není pravda, když říkáte, že ji nechtějí. Mě tedy velice zklamala eh, zpráva komise, eh, která říká, že přestože eh, komise to označování chce, tak to stojí příliš mnoho. Nicméně ty náklady, které uvádí komise, jsou vysoké, protože komise poněkud neuvěřitelně spoléhá na zprávy průmyslového sektoru. Nevím, co jiného tady čekat. Musíme pojďme se podívat na nezávislejší zdroje. Například spotřebitelský průzkum ve Francii ukazuje, že e, značkování hovězího masa v boloňské omáčce stojí méně než 1 eurocent a e, označování v lazaních by stálo pouze půl centu. E, nejen, že ty náklady jsou velice nízké, ale některé maloobchodní řetězce už to značkování zavádějí, takže samozřejmě možné to je a nemůže to být tak drahé, jinak by to nedělali. A pokud jde o zemědělce, tak já opravdu opravdu žasnu. Eh, eh, zemědělci ze všeho nejvíce lobují za toto označování. Eh, takže není pravda, že zemědělci to nechtějí. Já nevím, odkud jste to vzal, Petre, ale v každém, v každém případě fakta jsou jiná. Dva roky po skandálu s koňským masem spotřebitelé očekávají od zákonodárců, že zavedou větší transparentnost do potravinového řetězce. Není přijatelné, že stále ještě čekáme na kroky v této oblasti. Není to zkrátka přijatelné, takže já doufám, že dospějeme k ke koncenzu napříč politickými skupinami a já vím, že máme eh, i podporu některých členů EPP. Eh, spotřebitelé mají právo vědět, co je v potravinách, které kupují a my budeme dále bojovat za eh, tato práva. Já bych chtěla vědět, čeho se průmysl bojí. Průmysl by také měl přivítat tuto transparentnost. Když já si koupím kuře, o kterém, je, o kterém se píše, že je, že je ze Spojeného království a ono je, v Thais, ono je z Tajska, tak to není správné. Spotřebitel má vědět, jak je to doopravdy. Takže je potřeba přijít s nějakým legislativním návrhem co nejdříve. A já doufám, že e, komise nyní zaujme mnohem proaktivnější přístup než dříve. A ještě něco vám řeknu, spotřebitelé Evropské unie doufají v to tež. Thank you very much. Děkuji mnohokrát za EKR paní Girling. Děkuji, děkuji pane předsedo. Skutečně mm, skoro nic nemůžu dodat po Glenis. Ráda ji podpořím téměř ve všem. A snad eh, nemám ten pocit, že vlastně skandál okolo koňského masa byl vlastně podvod. Tam my podvodům nezabráníme, ale uznávám, že spotřebitelé potřebují ujištění a nedostatek označování země původu a neschopnost tomu věřit z příkladu o sendviči, to potřeba řešit. A především chci říci opět, že to navazuje na závazek komise během legislativy o informacích o potravinách pro spotřebitele, která velmi dlouho procházela parlamentem, tak se zavázali. A to, co předložili, já řeknu, že to bylo zklamání a chci připomenout kolegům, kteří si kladou otázku, zda to podpoří či ne, že by se měli zabývat koncem usnesení, kde je jasně uvedeno, že je třeba předložit legislativu. Během tohoto procesu budeme mít možnost podrobně projednat hodnocení dopadu a také budeme podrobně mít možnost eh, zkoumat náklady na celý řetězec. A to bude předmětem podrobného projednání ve výboru. A skutečně usnesení vlastně dává možnost výboru právě toto učinit. Děkuji. A nyní paní Meky. Ano, mé jméno je skutečně náročné. Nejdříve chci říci, že jsem ráda, že konečně jsme mohli hlasovat o této otázce a že jsme to schválili. Ale nyní, pokud jde o tuto věc, chtěla bych nejdříve říci, že Můžeme mluvit o nákladech, o výdajích a je třeba o tom mluvit. Ale i zde je to poměrně rozsáhlá záležitost. Ve Finsku jedna masospracující firma říká, že to je pod úrovní jednoho eurocentu a daleko pod touto úrovní. Takže my vlastně nevíme, jaké náklady to představuje ve skutečnosti. Tady jsou uvedena jiná čísla, ale pokud si představíte tuto věc z hlediska spotřebitele, tak spotřebitel má právo vědět a měl by mít možnost věřit informacím. A je potřeba mít na potravinách, které konzumujeme, dostatek informací. To je hledisko spotřebitele. A samozřejmě ne každého to zajímá a vlastně není nic, co by každého zajímalo. Ale je tu také otázka konkurenční výhody. A výrobci to využívají, budou jasně na svých obalech vysvětlovat právě tyto věci, hovoří o zemědělských podnicích a dalších skutečnostech a je takové množství řetězců, u potravin, že potřeba se tím zabývat. Jedna část je vyráběna v jedné zemi, druhá druhé. A taková je dnes skutečnost. Proč není možné to otevřeně lidem sdělit? A existují různé dodavatelské řetězce, potravinové řetězce, nákladové faktory. A dnes eh, výrobci vědí, odkud pochází maso, které používají. A vzhledem k tomu, že došlo ke skandálům u potravin a ty řetězce byly známé a místa a země původu byla známá, tak jsme mohli vypátrat toto maso a bylo možné to ukončit, když eh, došlo k problému. Takže otázka je, zda výrobci mají mít povinnost informovat o tom řetězci, protože oni těmi informacemi disponují. Tady se také mluví o potravinářském průmyslu, který je proti tomu. Já myslím, že to je příliš ze všemněcí. Tam jsou dva názory, eh, jako v parlamentu. Potravinářský průmysl je ve stejné situaci jako parlament. A když hovoříme o malých a středních podnicích, které by byly proti tomu, že by to pro ně bylo příliš nákladné, tak já jsem slyšel od malých a středních podniků, že oni jsou proto, zejména ty větší podniky jsou proti. A je to pochopitelné, protože jejich maso bude z jiného místa původu. A oni chtějí vlastně soustředovat své dodavatele do jednoho místa a využívat stejné výrobce. A to platí spíše pro ty malé, ty větší budou různorodí v tomto směru. Doufám, že dojde k pokroku v této věci. Má politická frakce jednomyslná A protože se v poslední době o tom hodně mluvilo, o bodu 8, pokud je o náklady. Předpokládám, že bod 8 v budoucích jednáních eh, bude eh, relevantní. Je třeba se pečlivě tím bodem zabývat. Proč by tu měl být odkaz na jednu studii? Protože ve skutečnosti je možná odkázat na fakta ze života, na ty výrobce označování a na jasné označení původu. A na druhé straně, pokud komise provede studii, nebo tak učinila, tak možná v hodnocení dopadu na náklady bychom mohli použít odhad komise, než bude parlament odkazovat na něco jiného. Věřím, že dojde k pokroku a označování výrobku bude podrobnější a přesnější. Děkuji. kolega Boylan. Děkuji a nyní kolegyně Boylan. Děkuji, pane předsedo. Já vítám možnost vrátit na program důležitou otázku o označování původu potravin, krize koňského maso byla o podvodu a vykrystalizovala v myslích lidí a vidíme, že dochází ke složitým řetězcům a má to dopad na důvěru spotřebitelů. A také je to otázka dioxinů ve vepřovém. A i to jsme v, a zjistili jsme, že irské klobásy nejsou vlastně z Irska a 90%, 95% spotřebitelů si přeje eh, informace o původu potravin a komise nemůže odhlédnout od těchto požadavků. A v, v Irsku na, na pozadí skandálu koňského masa a dioxinu ve vepřovém eh, došlo k záměrům, kdy vlastně se navyšují zisky těchto výrobců a řeznici mají své vlastní výrobky ze zpracovaného masa, protože nevěří svým dodavatelům z velkého obchodu. Takže tady je příležitost, aby parlament vyzval komisi, aby neignorovala volání spotřebitelů, europoslanců a dalších a můžeme takto obnovit důvěru spotřebitelů v potraviny. Děkuji. Děkuji. A není kolega Taylor. Děkuji, pane předsedo, děkuji mnohokrát. Od dubna příštího roku spotřebitelé budou vědět, když si koupí kotletu z, vepřovo, z vepřového, kde bylo zvíře poraženo a když si koupí nugety z kuřete, tak nebudou vědět, odkud to maso pochází. A výzkum komise a spotřebitelských organizací v, čele, v celé EU nám sděluje neustále, že 90% Evropanů chtějí vědět, odkud pochází maso. A chtějí nalézt na etiketě tuto informaci, ať už se jedná o čerstvé maso nebo maso ve zpracovaných potravinách. A označení zda maso je z EU by nespe, nesplnilo očekávání spotřebitelů, a kde u hovězího máme tedy veškeré informace od narození e, toho zvířete až po porážku a u čerstvého a zpracovaného masa chtějí vědět vlastně, jaká je cesta ze statku až na stůl. Přesně kde proběhly jednotlivé operace. A je to v zájmu spotřebitelů a spotřebitelé nechtějí platit navýšení o 50%, které se odhaduje u povinného označení masa ve zpracovaných potravinách. Tomu nevěřím. Já nevěřím, že by došlo o navýšení 50% nákladu. Jenom proto, že je označeno. Já myslím, že to je nepravda a mě by zajímalo, co k tomu řekne komise. Jak je možné ještě se tímto zabývat a toto dále zkoumat? Skandál s koňským masem eh, vlastně vrhl světlo na to, jak globalizované a složité jsou dodavatelské řetězce u potravin. A ještě navyšil zájem pod spotřebitelů o to, kde maso je produkováno. Neexistuje zázračný lék proti podvodům, ale povinné označování u zpracovaného masa by donutil zpracovatele, aby měli větší kontrolu nad svými dodavateli a činili odpovědnými za to, co podávají. Takže nakonec transparentnější řetězec u masa bude prospěšný pro spotřebitele i pro výrobce. Tím, že bude těžší, aby bezskrupulózní subjekty si zahrávali a komise nemůže oslyšet velkou většinu spotřebitelů, kteří si ty informace přejí. Je třeba předložit legislativní návrh pod tomto usnesení, aby bylo povinné označovat původ masa ve zpracovaných potravinách. Děkuji mnohokrát. Děkuji. Nyní paní Hejvy. Děkuji za slovo, pane předsedo. Budu hovořit jménem pana Bedičinyho, který podporuje předložení této otázky k ústnímu zodpovězení, které se týká označování výrobků z masa zpracovaných, protože se domnívá, že spotřebitelé mají právo být opravdu transparentně informováni o tom, odkud pochází potraviny, které konzumují. Ta situace je velice důležitá. Máme zájem o to, aby potraviny byly bezpečné, takže označování ingrediencí a složek je cestou, jak toho dosáhnout. Děkuji, říká pan předseda. Nyní paní Rivasi. Děkuji. To je velmi zajímavé téma, protože naprosto zahrnuje, proč jsme Evropané. A my jsme Evropané proto, protože spotřebitel je král a má právo i povinnost mít eh, osvícené informace. Co to znamená? Mít eh, dostupné, dostupnou vstupovatelnost a to znamená označení. A označení se týká čerstvého masa i masa ve zpracovaných potravinách. A vidíme dobře, a já o tom mohu hovořit ve Francii, když došlo ke skandálu, který byl změn o koňské masu od Spangera, tak to je skutečná mafie, která funguje v Evropě. Nakupuje maso v Rumunsku, potom se to přesune do Holandska, vrátí se na sever Francie, pak zase na jih Francie, je to zmatek. A je legitimní, že spotřebitel skutečně chce vědět, odkud maso přichází. A jsme pro klimatický plán. Jako spotřebitel chceme vědět, zda to je maso francouzské, nebo zda je to rumunské maso, nebo je to ukrajinské maso, nebo čínské maso. Význam označení je klíčový, pokud jde o proximitu, blízkost. Já říkám, že musíme mít informace o to do stopovatelnosti. U párku a klobás se, tam je úplně všechno a nevíme vůbec, jaký je původ surovin. Pokud chceme mít informované spotřebitele, musíme informovat o původu. A u nákladů, tak to jsou úplně falešné informace. 25 až 50 Kde jste na to přišli? Pokud to je potravinářský průmysl, Velkovýrobci samozřejmě nechtějí označování, protože oni všechno smíš, smísí dohromady a docílí nejnižší ceny. A pokud je komise spoluodpovědná za nekvalitní jídlo, my chceme mít vysokou úroveň informovanosti spotřebitele a chceme, aby to prošlo legislativním procesem. A vy ponesete odpovědnost, pokud evropští občané budou odmítat Evropu. Komise musí hájit přidanou Evropu, kterou poskytuje Evropa. A to jde cestou transparentnosti informací. Thank you very much. And now... Děkujeme. Nyní paní, pan předseda padl. Paní. Děkuji. Vzpomínejme 30. září, není to tak dávno, při svém slyšení pan Andrew Kittis, současný komitář pro, komisař pro zdraví a bezpečnost potravin, prohlásil před námi všemi, že se vrátí k otázce označování původu masa u zpracovaných potravin, protože spotřebitelé chtějí znát zemi původu výrobků, které konzumují. A to říká vše. Toto prohlášení komisaře hovoří za všechno. No, mám pocit, že někde nefungovalo tlumočení. Už je to všechno v pořádku? Dobře, pokračujeme. Bylo řečeno všechno komisařem, který žádá již 30. září, abychom působili legislativně, pokud jde o masově zpracovaných potravinách. To se týká všech, pana Lízeho i dalších. Já myslím, že je to důležité. Možná paní Somer to asi neslyšela tehdy, ale je to velmi důležité, abychom měli před sebou cestovní mapu, kterou Evropský komisař pro zdraví nám poskytuje. Já se k tomu nechci vracet, pouze čerstvé maso je takto označováno. Ale myslím, že musíme ukončit eh, množící se skandály. 95% evropských spotřebitelů vyžaduje označování masa. A nedávná kampaň Odkud je mé maso, kterou organizoval asociace spotřebitelů, o tom svědčí. Je na čase jednat a Evropská komise musí rychle předat legislativní návrh. A tato povinnost zaručí transparentnost systému zásobování a bude vybízet eh, ekonomické subjekty, aby posílili kontroly, které povádějí při převzetí potravinářských výrobků. Jde o nový prostředek, jak eh, narušit činnost podvodníků a naše usnesení si to také přeje. A proto to zdůrazňuji. Evropská komise je velmi zdrženlivá u povinného označování, protože to považuje za nákladné pro spotřebitele i průmysl. A zaznělo to z úst předřečníků, a některé předřečnice zejména řekly, že ta čísla jsou přehnaná a povinná stopovatelnost u čerstvého hovězí v u čerstvého hovězí funguje a může být rozšířeno na hovězí masově zpracovaných potravinách. Navíc dobrovolný systém, který je upřednostňován komisí v oblasti označování zpracovaných potravin, je neúspěchem. Podle, průz, podle průzkumu Asociace spotřebitelů z roku 2013 dnes se to uvádí pouze u 48 procent mražených výrobků, 29% konzervovaných produktů a 21% u u omáček a dalších výrobků. Takže s tím se nám nepodaří eh, vrátit důvěru na trh. A Evropané nebudou věřit potravinářskému průmyslu a nebudou věřit, že ochráníme jejich zdraví. Takže je třeba přistoupit k legislativní opatření a to řešení musí být skutečně naším výborem schválena. Děkuji. Nyní Pan, pan Zaní. Děkuji za slovo, pane předsedo. Myslím si, že celá tato věc, o které zde dnes mluvíme, je vlastně vypovídající sama o sobě. Myslím si, že je to velice důležité pro evropské občany. Já sámi také zastupuji a musím říci, že zde přece musím hájit jejich zájmy. No a také mohu říci, že věřím celé řadě statistik a číselných údajů, ale dokážu si představit, že existují výrobci, pro něž by označování jejich produktů podle nových pravidel znamenalo v 50% nutnost navýšení. A e, prostě z toho důvodu, nebo oni by potom vlastně nemohli, eh, už jenom z toho důvodu, že by vlastně nemohli už používat třeba nějaké maso nižší kvality nebo z nějakého četého oblasti, takže to by potom mohlo vést k velkému navýšení cen u některých těchto produktů. Například v Maďarsku existuje velký počet výrobků, který je levnější než 3 eh, eura za kilogram, tak z jakého masa se asi takový výrobek tedy vyrábí? Výrobci budou muset eh, uvádět eh, hmm, toto místo, odkud pochází maso, a pokud tato povinnost bude zavedena, tak celá řada výrobců, kteří teď klamají zákazníky, nebo kteří je uvádí v omyl, tak by vlastně eh, najednou měli velké problémy, což by zcela jistě bylo ku prospěchu evropským občanům. A i farmářům, protože mm, evropští eh, zemědělci by teď mohli být eh, vlastně konkurenceschopní, byly, byly by tam rovné podmínky pro všechny. Takže toto byl vlastně jasný signál průmyslu, že nemohou pokračovat ti, kteří se takto chovají, takže takhle prostě už nebudou moci pokračovat. A že ani jejich silná lobby je nezachrání, musíme prostě vyčistit tento chlév. A eh, myslím si, že to bude zkrátka dobré pro evropské Eh, spotřebitele. No a pak je otázka, co je levné a co je drahé. Já pocházím z Maďarska, kde v tuto chvíli je to tak, že DPH na masné výrobky činí 27 Pouze DPH je 27 na potraviny eh, v Maďarsku. Takže to je také možná něco, co je opravdu otázkou, jak s tím naložit. Protože já si myslím, že těch 27% DPH u masných výrobků, to, to je prostě odírání za bílého dne. A dokonce jsou tam návrhy, aby se to vlastně navýšilo na 43%. Já se domnívám, že pokud chceme sloužit občanům, tak musíme usilovat o kvalitní výrobky, které jsou ze spolehlivých zdrojů a musí tam být také přijatelná cena. To je potom ku prospěchu evropským občanům. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Tím jsme si vyslechli všechny poslance, kteří se přihlásili do této rozpravy. Myslím si, že mm, z této diskuse si komise jistě extrahovala celou řadu otázek, takže teď dávám slovo panu Matiu Takisovi, který za komisi vystoupí. Thank you, chair. Děkuji, pane předsedo. Jsme velice rádi, že se můžeme zúčastnit dnešní výměny názoru, dnešní diskuse. Evropská komise splnila svou právní povinnost a předložila zprávu. Jak si asi vzpomínáte, tak to vlastně byl výsledek kompromisního jednání ohledně legislativy nebo nařízení, které se týkalo poskytování informací o potravinách spotřebitelům. My jsme předložili tuto zprávu, která je založena na faktech a očekávali jsme, a opravdu je tomu tak, že to vyvolá debatu. Vyslechl jsem si dnes celou řadu komentářů a dovolte mi některé věci vysvětlit. Ehm, ani možná nebudu tak odpovídat na, to, na dotazy, spíše možná některé věci vysvětlím. Zejména se to týká nákladů, ptali jste se na to, jak jsme přišli k těm číslům a tak dále. Komise už eh, zadala speciální studii a právě na základě této studie jsme také vedli diskuse ve mm, fokusových skupinách, kde byly různí, různé zúčastněné strany, evropš, mm, hospodářští provozovatele, ale i zástupci spotřebitelů. A výsledek těchto diskusních skupin pak vlastně mm, byly eh, zapracovány do té studie. Ta studie pak ještě byla validována opět další eh, výzkumnou skupinou, kde byly zastoupeně všechny zúčastněné strany, jak už jsem říkal. Padly jste dotazy na rozdíly mezi odhadovanými e, náklady, mezi tím, co říká komise ve své zprávě a mezi zjištěními ve zprávě AGA. To byla ta zpráva ve Francii. Já bych chtěla upozornit na některé naprosto zásadní rozdíly které jsou právě mezi těmito dvěma zprávami. Zpráva komise zkoumala dopad na trh v Evropské unii celkově. zpráva komise vzala v úvahu, jaký bude dopad povinného označování původu. A také jsme brali v úvahu to, že ty produkty jsou v obrovském sortimentu, je tam obrovská škála produktů, některé produkty jsou velice jednoduché, některé jsou zase velice mm, komplikované. A v té druhé zprávě tomu bylo tak, že oni se soustředili na hovězí maso, a soustředili se na dobrovolné označování původu. Čili je zde opravdu velký rozdíl. A pokud eh, na základě dobrovolného mm, a povinného označování budete dělat nějaké odhady, tak dojdete k jiným číslům. Pane předsedo, další věc ty odhadované náklady, o kterých hovoříme ve zprávě, jsou náklady provozní. To je tedy 15 až 20 v závislosti na typu produktu. Ale to není navýšení toho celého produktu. To, je, ehm, to jsou provozní náklady. A potom jsou zde ještě další náklady, náklady na dohledatelnost 3 až 10 eh, pak až 12 by mohly být administrativní náklady a pak je tam ještě eh, určité zatížení veřejných orgánů 10 až 20 Takže to jsou vlastně veškeré zátěže, které by to přineslo. Nemyslím si tedy, že veškerá čísla jsou srovnatelná v těchto dvou studiích a myslím si, že nemůžeme být obvinováni z toho, že jsme si ta čísla vymysleli. Dále, pak je zde také ta otázka toho, že spotřebitelé chtějí tyto informace. Opravdu je tomu tak, 90% spotřebitelů sdělilo, že mají zájem o označování původu. Ale když jsme se jich potom ptali, zda by za to také byli ochotni zaplatit, to znamená, pokud by třeba ta cena potom narostla zhruba o 10%, tak najednou uh, už uh, těch lidí, kteří by o to měli zájem, za zvýšenou cenu bylo pouze 60 až 80%. Mm, my jsme vzali v úvahu všechna čísla, všechny údaje, vezmeme v úvahu i dnešní rozpravu a všechny komentáře. Myslím si, že i celkově ten signál, který vyšel z této dnešní rozpravy, byl jasný. My jsme se zatím ještě nerozhodli, k jaké akci přistoupíme. Musíme také hovořit se zástupci členských států a proto dnes zatím nejsem v takové pozici, abych vás mohl nějak dále nasměrovat eh, ohledně dalšího postupu komise. Děkuji. Děkuji, říká pan předseda. Eh, já nyní řeknu pár informací k časovému harmonogramu. Prosím, paní Vilmot. Děkuji. Eh, já jsem ještě chtěla říct komisi, že i u těch vašich čísel, eh, která eh, jsou poněkud pochybná vzhledem k tomu, že pocházejí od průmyslu a, spotřebitelské organizace mi říkají, že to chtějí. Tak i kdyby ty náklady byly takové, jak říkáte, čemuž nevěřím, tak přes 160 až 80 spotřebitelů by to chtělo. To je pořád ještě docela velká většina. Takže já si myslím, že bychom to měli začít brát opravdu vážně. Děkuji. Chce komise ještě zareagovat? Pane předsedo, možná, že jsem nebyl správně pochopen. Není to tak, že i s tím navýšením by 60 až 80 spotřebitelů eh, bylo ochotno platit. Je to naopak. Jak stoupají náklady, tak ochota spotřebitelů platit klesá až na zhruba 80 kteří nejsou ochotní platit. Dobře. Lhuta pro podávání pozměňovacích návrhů s digitálním podpisem je ve 12.00 17. prosince. Hlasovat v výboru se bude 21. ledna a na plenárním zasedání v únoru. Teď se přesuneme k dalšímu bodu. Body 13 až 18 pořadu jednání probereme společně, protože jde o několik absolutorií. Jak víte, postup absolutoria je eh, jaksi koncem eh, cesty po té, co peníze byly vynaloženy, po té, co ty výdaje eh, prošly auditem a e, absolutorium e, udělujeme komisi a dalším institucím e, za ten referenční rok. V našem výboru jsme se rozhodli vypracovat stanovisko k, k absolutoriu pro rozpočet Evropské komise a pěti agentur, jejich činnost má s námi mnoho společného a spadá do působnosti tohoto výboru. Zkoumali jsme e, úroveň e, čerpání rozpočtu, implementace rozpočtu. E, objektivně je velmi vysoká, v průběhu času se zvyšovala. A zkoumali jsme také předchozí roky a to, jak agentury postupovaly předtím v předchozích letech, za které jim bylo uděleno absolutorium. Takže nyní v případě komise a těch několika agentur, které máme v kompetenci, musíme eh, projednat jednotlivá stanoviska. Začnu nejprve absolutoriem eh, pro rok 2013, jde o souhrný rozpočet eh, Evropské komise. Tady eh, úroveň čerpání ve všech oblastech byla zvážena a zejména jsme zkoumali generální ředitelství pro životní prostředí a generální ředitelství Sanko. Pokud jde o e, generální ředitelství životního prostředí, tak tady e, úroveň závazků byla 99% a e, úroveň plateb 95%, což je implementační úroveň, kterou můžeme být velice spokojení. a můžeme tedy vyslovit spokojenost s jedním z programů, eh, za který je tento výbor odpovědný, a to je program LIFE. protože tady úroveň výdajů byla 99,62% a také přes 99% u eh, plateb. Takže téměř všechny peníze byly využity všechny peníze, které eh, rozpočtovají úřad dal k dispozici. U eh, DG Sanko byla úroveň implementace 99,55 u závazků a 92 eh, u plateb. Kromě toho jsme také zkoumali pilotní projekty a přípravné akce, e, které spadají pod DG Sanko a ty všechny jsou v pokročilé fázi a e, u nich všech e, byly vyčerpány všechny závazky, nebo vysoká míra závazků. Takže to je to první stanovisko. Jestli chcete, tak já je projdu všechny a potom teprve dám slovo ostatním. Druhé stanovisko se týká Eh, Evropské agentury pro životní prostředí, říká pan předseda. Tady jsme proskoumali situaci a příznivě vítáme fakt, že, eh, se, že byla plně implementována eh, organizační struktura a bylo obsazeno 132 až 138 míst. Přes 70% bylo eh, vydáno na eh, lidské zdroje a operativní akce, což je situace, která je lepší než v předchozím roce. Eh, proskoumali jsme také roční závěrku této agentury a e, tu e, účetní dvůr shledal řádnou a legitimní. Takže u agentury pro životní prostředí je naše stanovisko pozitivní a můžeme udělit absolutorium. E, poté jsme zkoumali absolutorium agentury pro léčivé přípravky. Tady jsme zkoumali míru čerpání rozpočtu a Naše stanovisko shledává, že čtyři pětiny zdrojů byly vynaloženy na e, konkrétní operace a zabývali jsme se také e, určitými aspekty, e, které byly v minulých stanoviscích k absolutoriu kritizovány. Zkoumali jsme tedy střety zájmů o kterých eh, padaly zmínky v předchozích zprávách a eh, také jsme eh, se zabývali tím, jakým způsobem představenstvo řeší tyto střety zájmů a jaké provádí konkrétní kroky. To byla právě jedna z těch výhrad, které byly vzneseny v uplynulých letech. a v tomto případě tedy zase e, doporučujeme výboru pro rozpočtovou kontrolu, aby udělil absolutorium za rok 2013. Pak tu máme stanovisko které se týká Evropské agentury pro chemické látky. E, tady jsme zkoumali e, také čerpání rozpočtu. Já vám můžu dát konkrétní čísla, ale nejsem si jistý, jestli, je, jestli vás opravdu zajímají. Nicméně, eh, jeden z nejzajímavějších aspektů je to, že jsme zkoumali vyjádření z předchozích letech a kontrolovali jsme, zda agentura provedla patřičný audit, aby, audit, aby zvýšila efektivitu zadávání tendru a zjistili jsme, že agentura přijala eh, nutná opatření. U všech agentur včetně agentury pro chemické látky, jsme eh, nahlíželi do ska eh, účetního dvora, eh, které se zabývalo legitimním a řádným vynakládáním prostředků v roce 2013. Pak tu máme ještě návrh stanoviska pro Evropský úřad pro bezpečnost potravin. 74% eh, bylo vynaloženo na lidské zdroje a tato agentura se soustředila na vědecké aktivity a sběr dat, to je nárůst oproti předchozímu roku. Zabývali jsme se eh, jejich snahami o korektivní opatření na základě eh, kritiky ze strany účetního dvora v předchozích letech a také procedurou sebehodnocení. Proběhly eh, interní audity. A vyzvali jsme eh, tuto agenturu, aby pokračovala eh, ve zvyšování transparentnosti a aby i nadále vylepšovala procesy, pokud jde o nezávislost rozhodování a také pokud jde o snadný přístup k informacím. A e, poslední stanovisko se týká Evropského centra pro prevenci a kontrolu nemocí. Tady jsme také zkoumali míru čerpání rozpočtu, která je v souladu s, s tím, jak to bylo u předchozích e, zmíněných agentur. agentura eh, naplnila všechna eh, doporučení eh, Evropského účetního dvora, a to zejména pokud jde o strategii ex post ověřování a závazek přeskoumat operační náklady tak, aby se zamezilo zbytečným přenosům finančních prostředků. Pokud jde o všechny tyto agentury, eh, které spadají do kompetence našeho výboru, a pokud jde o Evropskou komisi, tak jsme eh, vyjádřili pozitivní názor eh, a tedy vyzýváme výbor pro rozpočtovou kontrolu, aby udělil absolutorium. Přeje si promluvit několik poslanců, paní Kadenbach. Děkuji vám. Děkuji eh, našemu panu zpravodaji eh, Laviovi, eh, který teď přehledně schrnul situaci a já bych se teď nechtěla ponořit do těch detailních materiálů, pouze chci doplnit to, co, řekla, to, co řekl pan předseda. A, a Nejprve tedy obecně k by, bych chtěla říci, že eh, už, se dalo předes, už bylo předesláno, že jsme eh, spokojeni s implementací rozpočtu komise v oblasti životního prostředí i zdraví. Eh, v podstatě téměř 100% závazků bylo implementováno a právě tak 100% u plateb a to tež se týká i generálního ředitelství pro zdraví a bezpečnost potravin. Já bych chtěla poznamenat možná kriticky, že jsme museli konstatovat, nebo bylo konstatováno, že 0,05% a ještě jedno opakují číslo, eh, tedy 0,5% evropského rozpočtu na životní prostředí, klima a eh, potraviny eh, bylo nevyčerpáno. A já bych chtěla v pozměňovacím návrhu ještě poukázat na to, že u roční zprávy je to vždycky 0,8%, ale myslím si, že toto je negativní vývoj který nemůžeme eh, přivítat a který naopak je eh, politování hodný v té oblasti, která tak jako tak má těch peněz k dispozici málo. Já eh, sdílím názor zpravodaje na a e, je to taková kritika nebo otázka na účetní dvůr, proč oblasti veřejného zdraví, bezpečnosti potravin, životního prostředí a e, klimatu nejsou doprovázeny žádným komentářem. Možná je to tak v pořádku, ale zajímalo by mě, e, jestli tady můžeme zdůraznit nějaké pozitivní věci. Já velice děkuji za práci Evropského účetního dvora. Já v výboru pro rozpočtovou kontrolu mám velice dobrou spolupráci se zástupci eh, účetního dvora a ta doporučení a zjištění a konstatování Evropského účetního dvora eh, jsou důležitá a podstatná pro další rozvoj evropské politiky, ale eh, považuji také za nutné, aby tam, kde dochází k pozitivnímu vývoji a odkud můžeme čerpat osvědčené postupy, tak aby to bylo zdůrazněno ve zprávě účetního dvora, tak abychom si utvořili celkový přehled o situaci a e, myslím si tedy, že i tam, kde je všechno v pořádku, jsou komentáře žádoucí. E, dále, co mi není příliš jasné, a to je oblast e, životního prostředí a klimatu, která souvisí s rozvojem venkova a, živo- a Eh, rybolovem. Eh, tady ta kvota je 4,7% a když se podíváme, eh, tak tady je v první řadě určitá chyba u rozvoje venkova a rybolovu a, a v žádném případě to tedy nesouvisí s životním prostředím a zdravím. A já bych nechtěla, aby na, veřejnost, na veřejnosti vznikl zkreslený obraz. A chtěla bych v této souvislosti poukázat na to, že Někteří kolegové tady občas komunikují, eh, že ta, ta, tedy ta míra chybovosti neznačí nějaké kriminální aktivity, podvody, korupci a tak dále. Jde zkrátka eh, prostě jenom o chyby a eh, je na, potřeba na tom pracovat. Takže stoupající chybovost může být také důsledkem toho, že naše kontrolní systémy se zlepšují a že kontrolujeme právě tam, kde v minulosti minulosti bylo riziko chyb vysoké a že spolupracujeme s členskými státy na tom, abychom odstranili zdroje těchto chyb a tak potom chybovost zase snížit. K těm dalším agenturám eh, rovnou předesílám, že eh, se mohu připojit k doporučení zpravodaje, abychom doporučili eh, absolutorium pro všechny tyto agentury vidím pozitivně že eh, tady ECDC eh, e to byla eh, jediná agentura, jejíž ředitel odpověděl na doporučení parlamentu minule. To je také dobrý doklad naší úzké spolupráce. Dále, pokud jde o Evropské agentury pro léčivé přípravky, tady eh, takovou malou poznámku. Spravodaj eh, tady eh, řekl, že v roce 2013 obdržela agentura zvláštní, přípra, zvláštní příspěvek a e, toto konstatování si myslím, že příliš malé. Měli bychom výslovně e, přivítat tuto skutečnost a proto také podám pozměňovací návrh v tomto smyslu, protože si myslím, že e, takovýto příspěvek na vzácné choroby je velmi chválihodný. A e, ještě e, další mám malou otázku na e, ECHA. Tady se mimo jiné uvádí, že v roce 2013 tady byl dobrovolný mimořádný příspěvek ze strany Norska na vývoj v oblasti biocidů a Dále v souvislosti s EFSA, eh, tady možná hodně kolegů v parlamentu eh, také eh, se domnívá, že bychom měli na to upozornit v souvislosti s tím, co už dnes bylo zmíněno, tedy s tou nezávislostí která je pro nás všechny důležitým a e, podstatným faktorem, transparentnost a nezávislost. Tady e, už padala kritika v minulosti na stranu e, EFSA, a EFSA se snažila velice usilovně tuto kritiku odstranit a nastavit nová pravidla transparentnosti. Přesto ale v souvislosti s touto otázkou Tady se dozvídáme, že docházelo k určitým eh, střetům zájmu a členové grémia eh, údajně eh, mohli pokračovat ve své práci tam, kde existovaly určité nejednot, ne, nejednotnosti, ale ne, při, nebylo to příliš často na pořadu jednání. To je poněkud mlhavá formulace a já bych ráda měla ještě více informací. Jinak děkuji a těším se na další dobrou spolupráci. Grazie. Děkuji. A nyní má slovo pan Gerbendy. Děkuji, pane předsedo. Chci vám poděkovat za to, že jste vstoupil do role Jukty Hau, která toto činila po staletí, jak se mi zdá, ale skutečně vám blahopřeji a nebudu opakovat to, co jste řekl a co Karen Kadenbach řekla, protože se vším z toho souhlasím. Dvě věci bych chtěl zmínit. Za prvé, obecný problém, který jsme eh, již po leta zaznamenali v procesu absolutoria ve zprávách Evropského účetního dvora. Členské státy jsou více, mají větší zájem o získání prostředků a mají menší zájem o kvalitu projektu, na které se ty peníze vynakládají. My pracujeme s národními alokacemi a než jsou rozděleny, tak alokujeme ty prostředky jednotlivým členským státům. A my jsme intenzivně bojovali při jednáních s radou v současném programu LIFE, abychom omezili národní alokace co možná nejvíce. A tato zpráva z Evropského účetního dvora ukazuje, že jsme měli pravdu Obecně to, tomu říkají zásada use it or lose it. Pokud nevyužijí prostředky, tak o ně přijdou. A to je poslední věc, kterou by si členské státy přáli. Takže když říkám dětem, zda kdybych řekl dětem, že dostanou bombony pouze pokud je snění do hodiny, tak, tak je snění a budou je jíst, i když by jim už přestali chutnat. Takže oni prostě ty peníze vyčerpají jenom proto, aby je vyčerpali a nejde o kvalitu projektu. A v oblasti životního prostředí ten dopad je omezený oproti jiným oblastem, ale přesto existuje a je to věc, se kterou bychom měli bojovat spolu s komisí a s pomocí členských států. Druhá věc, kterou bych chtěl zmínit, se netýká pouze výroční zprávy účetního dvora během absolutoria, ale také zvláštní zprávy o biodiverzitě a Evropského regionálního fondu, kterou zveřejnil účetní dvůr. Protože je poměrně kritická, pokud jde o naše čerpání prostředků na biodiverzitu. Projekty, u projektu to není vždy prokázáno, ale nejpozoruhodnější kritika se objevuje tam, že vlastně my nevíme, kolik prostředků jde na biodiverzitu v Evropě. Nevíme, kolik z evropského rozpočtu na to jde a nemáme vůbec žádnou informaci o tom, jak, jaké prostředky jdou na biodiverzitu v členských státech. E, měli jsme podle studií Měli jsme mít 5,8 miliard euro ročně, které měly být eh, vynakloženy na biodiverzitu, abychom dostali našich cílů. Ale nemáme vůbec informaci v tomto směru. A můj dotaz na komisi je, že je přece vaší odpovědnosti, když stanovíte určitý cíl a k tomu připojíte určité rozpočtové prostředky, tak třeba vědět vlastně, jak ten rozpočet vypadá, jak v evropských v evropském rozpočtu, tak v národních rozpočtech. A až dosud jsme doufali na základě příslušné umluvy a tohoto diverzitě, tedy Jižní Korea a další strany, měly ukončit své zprávy, že tedy skutečně skrze proces OSN Získáme tedy informace o tom, kolik eh, členské státy vynaložily na biodiverzitu, ale ani z toho nebylo jasné, kolik to je. Takže má konkrétní otázka je na komisi. Můžete nám, prosím, zpřístupnit tyto částky? Můžete jasně eh, říci, kolik se vynakládá na biodiverzitu? Protože já vím, že u nás v Nizozemsku v posledních letech omezili rozpočty na přírodu o 60%. Takže se velmi obávám, že to je věc, která se stala i v jiných členských státech. Musíme prostě vědět, než budeme jednat o absolutoriu, o budoucích rozpočtů. To je moje výzva komisi, aby tato věc byla vyjasněna. Děkuji. Děkuji a není paní kolegyně Konečná. Děkuji. A také mě dovolte vám poděkovat, protože asi každý, kdo ten dokument měl možnost držet v ruce, tak si uvědomuje tu obrovskou práci, kterou jste udělal, protože eh, ta změť čísel tabulek na několika z těch stranách Eh, je opravdu něco, co, za co stojí eh, vám děkovat, protože asi každý z nás ji dovede ocenit, kdo jsme to drželi v ruce. Takže děkuji za to, že jste se toho chopil, děkuji také za eh, konečně ty výsledky vaší práce, které máme v návrzích stanoviska. Já si dovolím jenom jeden komentář k jednomu tomu stanovisku, eh, protože jsem kontaktní osoba pro ECDC, eh, chtěla bych vyzdvihnout, že toto centrum se snaží dělat dobrou práci a vycházet s poskytnutými prostředky, což není vždy jednoduché, protože musíme vzít v úvahu že virové či bakteriální epidemie nejsou předvídatelné a tudíž i prostředky které mají k dispozici eh, s nimi musí hospodařit daleko opatrněji protože nikdy neví co se stane za týden či čtrnáct dnů a ecdc se navíc podrobilo již druhému nezávislému externímu hodnocení ve kterém bylo konstatováno že provádí dobrou práci a to jak pro evropskou unii tak i členské státy Samozřejmě, že i vaše zpráva poukazuje na některé oblasti, v níž se tato agentura může dále zlepšit a na kterých bude i nadále pracovat ale myslím si, že nás všechny mohla ujistit v tom, že tato agentura je na správné cestě a dosahuje toho, co se od ní očekává, byť bych možná upozornila, že do budoucna bychom si měli i my tady na výboru říct, zda neočekáváme ještě víc, protože možnosti této agentury jsou v některých eh, věcech poměrně omezené a pokud chceme aby mohla například daleko lépe a pro nás samozřejmě účinněji spolupracovat i s nečlenskými státy evropské unie přestože jsou to naše partnerské státy a jsou to státy evropské jako je ukrajina či moldávie měli bychom jim k tomu dát nejenom mandát ale samozřejmě budeme muset na to najít také prostředky takže to možná jenom do budoucna ale ještě jednou velké díky Eh, za nás, kteří jsme tu zprávu stejně jako vy četli, ale nemuseli jsme se možná jí zabývat tak podrobně jako vy. Díky moc. Grazie. Grazie. Adesso la parola alla collega Evi. Paní kolegyně Evi. Děkuji, pane předsedo. Jde o otázku, kterou bychom mohli být v pokušení zamlčet, ale jde o peníze a jsou to prostředky veřejné a poměrně významné. Já jsem se chtěl zabývat otázkou bezpečnosti potravin, hovořit o NC. Je to, jsou to veřejné prostředky, které jsou vybírány u evropských daňových poplatníků a je třeba komunikovat celá jasně. Hovořit o fungování agentury, vysvětlit, jak eh, jsou tyto prostředky využívány a my souhlasíme s návrhem stanoviska, děkujeme za odvedenou práci. Chtěla jsem jen upřesnit jednu věc, drobný odstín a oprava. 70 milionů euro představuje 0,52 rozpoč- celého rozpočtu Unie. A možná to nesouvisí úplně s kvalitou informací, které předáváme občanům. Abych vstoupila do podrobností u EFSI, tak si klademe otázku, jak jsou složeny pracovní skupiny EFSI. Jsou skutečně nezávislé, eh, některé nevládní organizace to kritizují, jsou ty kritiky oprávněné. EFSA dostává žádosti o zpřístupnění jejich eh, zpráv a dokumentů a existují pracovní skupiny o toxičnosti některých látek, a je to svěřeno osobám, které jsou navázány na velké firmy. To asi není optimální postup. Takže si klademe otázku, zda je skutečně možné svěřovat tyto úkoly někomu, kdo přichází například od firmy Philip Morris. Stalo by za to, aby agentura vyjasnila svou strategii v oblasti střetu zájmu aby specializovaní pracovníci byli lépe posuzováni z hlediska střetu zájmu. Bylo to již uvedeno v usnesení v Dubnu a možná větší snaha o transparentnost a otevřenost by byla třeba například uvést úspěšné příběhy na internetových stránkách a také konkrétní výsledky. Děkuji všem kolegům za vystoupení. A nyní dostane slovo komise. A budu, bude moci zareagovat na otázky. Některé otázky byly pro EFSU. Máme poslední bod pořadu jednání, strukturovaný dialog s ředitelem EFSI a potom bude možné tyto věci rozebrat podrobně. Ale ní dám slovo komisi, prosím. Děkuji, pane předsedo. Díky za zprávu, která je jasná a přesná. Abych odpověděl na některé otázky, které byly položeny. Nejdříve zareaguji za životní prostředí a klima zastupuje tato generální je jasné, že výše rozpočtu je slabá v této oblasti, ale to pokrývá jenom část rozpočtu. Potom jsou tu prostředky, které jsou alokovány životnímu prostředí a bojům proti klimatickým změnám, na výzkum ve, ve strukturálních fondech a tak dále. A z tohoto hlediska, a to navazuje na bod zmíněný panem Gerbrandym, my jsme rozhodli v komisi, abychom lépe mohli sledovat tyto výdaje v novém víceletém finančním rámci vytvořit eh, systém eh, stopovatelnosti výdajů, zejména v oblasti klimatických změn, v celém komunitárním rozpočtu a také v oblasti biodiverzity. A to umožní eh, vlastně mít metodiku, protože ten postup není jednoduchý. Jak vlastně ohodnotit, zda určitý projekt úplně nebo částečně působí pro biodiverzitu. To je není jednoduché. A komise bude schopna předložit čísla již příští rok, protože začneme počítat eh, na základě nového víceletého finančního rámce od roku 2014 a ta metodika bude moci být použita i členskými státy. Kromě toho jste odkázal na zvláštní zprávu o biodiverzitě která byla právě zveřejněna. Tato zpráva bude předmětem rozpravy, jak v radě, tak na, v parlamentu a také e, tedy doporučení účetního dvora jde tímto směrem, tedy jaké částky jsou vynaloženy ve prospěch biodiverzity. Další bod, který byl zmíněn, se týká národních alokací. Tyto národní alokace byly kritizovány účetním dvorem nikoli ve zprávě o absolutoriu, ale ve zvláštní zprávě o programu Life životní prostředí, kde bylo uvedeno, že národní alokace jdou proti kvalitnímu výběru projektů. komise navrhla vlastně vypustit národní alokace v novém programu Life od roku 2014 a dospěli jsme k výsledku postupné eliminace národních alokací, což by mělo posílit kvalitu projektu. Ještě zmínka o kvalitě projektů. Velmi silný nárůst počtu projektů, které jsou předkládány programu LIFE, protože jich bylo 600 až 700 na počátku minulého víceletého finančního rámce. Na rok 2015 byl kol uzavřen a dostali jsme 1300 projektů. Takže to nám dává možnost výběru. Nemůžeme financovat všech 13 projektů, zdaleka ne. Myslíme, že jich bude asi 200 ročně, ale přesto je tu tedy možnost eh, významného výběru. Pro životní prostředí a klima to je asi tak všechno, co jsem chtěl zmínit. Děkuji. Já nevím, že někdo další z komise chce ještě hovořit. Prosím. Ono za DG Sanko, Juletens. Myslím, že komentáře k veřejnému zdraví a bezpečnosti potravin. Chtěl bych zmínit, že zpráva je jasná, kterou připravil zpravodaj v tomto směru. A dle mého soudu žádné zvláštní připomínky týkající se plnění zdravotního programu a programu bezpečnosti pro travin. Pokud jde o agentury, které spadají pod DG Sanko, ať je to ECDC, EMA nebo EFSA, žádné, ne, nezazněly žádné specifické připomínky k EFSE. E. Vím, že později proběhne slyšení s panem Urlem, takže pokud budou nějaké problémy, tak je možno řešit eh, při tomto slyšení. Děkuji mnohokrát. Vi ringrazio per le risposte. Já bych vám ehm, chtěl poděkovat za odpovědi, které jsme obdrželi a myslím si, že se můžeme dostat k dalšímu bodu. Ještě jsem zaplnila říci lhutu pro předložení pozměňovacích návrhů. Je to 11. prosince 12 hodin. Hlasovat se bude zřejmě ve výboru 29. ledna a 23. a 24. března se o tom bude hlasovat ve, ve výboru pro rozpočet. Děkuji a tím se dostáváme k dalšímu bodu. Je to bod 19. Evropský semestr pro koordinaci hospodářských politik. Čeká nás výměna názorů. No a hlavní práci to odvedl pan, náš pan kolega Gramatikákis. Takže si ho vyslechneme, jaký na to má názor. Máte slovo, prosím. bez mikrofonu. Με συγχωρείτε για την καθυστέρηση κύριε Πρόεδρε, θα την αφαιρέσω από την ομιλία μου ε, γιατί έχω εντυπωσιαστεί μέχρι τώρα. Skutečně zatím na mě dělá velký dojem práce jednotlivých výborů. A jsem tak trošku zastrašen. Je dobře známo, že evropský semestr začíná vždy na podzim a to průzkumem růstu. To je nástroj, kterým disponuje Evropská unie, aby mohla koordinovat politiky členských států, což je výsostně důležitá otázka. A to se zrodilo z krize. A je to jedno z ponaučení krize. My jsme pochopili, že pokud chceme, aby se Evropská unie rozvíjela a posilovala, tak to půjde jen cestou velmi hluboké koordinace. Máme několik úspěšných příběhů, ale budeme se výlučně soustředovat na rozpočtovou disciplínu a makroekonomické ukazatele. Ale to nestačí pro nastartování ekonomiky. Abychom mohli bojovat eh, s recesí a abychom skutečně byli schopni zapojit eh, znovu na trhu práce miliony nezaměstnaných. Spolu s programem komise tyto tyto nezaměstnaní představují 29. stát Evropské unie, takže podle vyjádření samotné komise, takže je potřeba je opět zapojit a není divu, že euroskeptici získávají stále více hlasů, když nemají pravdu. Takže je zřejmé, že schází společná strategie pro Evropskou unii. Máme velmi přísná pravidla pro rozpočtové prvky, kde jsou obsažené sankce, avšak domníváme se, že koordinace strategií je nepovinná pro 2020, co se týče snížení nezaměstnanosti a chudoby a specifičtěji cíle našeho výboru eh, na, v oblasti životního prostředí jsou pozorodné a je, jde o to vlastně využívat eh, finanční prostředky vhodnějším způsobem a to je někdy zanedbáváno. Přičemž to by mohlo skutečně zlepšit každodenní život občanů a výhledy do budoucnosti. Zdůrazňujeme tedy skutečnost, že v našem parlamentním výboru pro životní prostředí a veřejné zdraví. Politika by měla být na stejné úrovni, jako je, jaká je strategická orientace evropské ekonomiky. A v důsledku toho si myslím, že náš parlamentní výbor by skutečně měl mluvit silně, hlasitě. Jeho hlas by měl být jeden z nejsilnějších ne, měli bychom slyšet ty hlasy, které tvrdí, že pouze škrty a úspory dají práci nezaměstnaným a vyvolají bohatství. Měli bychom pomýšlet na způsoby, jak zlepšit životní úroveň spoluobčanů. Komise při výročním průzkumu růstu stanoví tři cíle. Nejdříve investice, dále strukturální reformy na národní úrovni a za třetí to, co je možno nazvat rozpočtovou odpovědností, na rozdíl od výročních, na rozdíl od předcházejících výročních průzkumů růstu, jde o investice skrze finanční balíček, který by byl uspokojivý a který byl již předložen. Je tedy na Evropském parlamentu, aby požadoval, aby nároky na investice šly ruku v ruce s našimi cíly. Tyto investice by měly sloužit eh, strategii trvale udržitelného rozvoje, která bude bez zbytku zapadat do evropského semestru a měla by být samozřejmě vybavená konkrétními cíly, ale také ukazateli a bude třeba také podniknout určité iniciativy, až to bude nezbytné. Například co se týče nového balíčku pro cyklickou ekonomiku. Je zřejmé, že bez investic, které budou četnější, budeme mít potíže, bude to téměř nemožné eh, realizovat cíle horizontu 2020 a také cíle pro rok 2030. Evropa nenaplní svůj rozvojový potenciál a připraví celou generaci o možnost eh, soupeřit na úrovni, na, v oblasti znalostí. Eh, určitě víte, pane předsedo, milí kolegové, existují dobré důvody, proč životaschopná ekonomika musí mít přednost. Uvedu několik důvodů. Velmi stručně. Každý rok se vynaloží více než 10 miliard euro na dovoz eh, fosilních paliv do Evropy. A to je často obětí rozporných zájmů, přičemž bychom mohli je alokovat tyto prostředky na obnovitelné zdroje energie, na oživení růstu a boj s nezaměstnaností, protože to vytváří pracovní místa. Za druhé, a to je mé druhé zjištění, v globalizované ekonomice, kterou dnes známe, rozvojové země vykonávají tlak na poptávku po e, surovinách a zvyšují tak ceny těchto nerostných surovin a poškozují životní prostředí, které je bez tak e, na tom špatně. Takže o nic nepřijdeme a výhody budou značné, když budeme pracovat. Některé výpočty ukazují, že pokud ušetříme některé zdroje, tak bude možné šetřit i nerostné bohatství od 17 do 24 To je nezanedbatelné do roku 2030. Souběžně lepší využití zdrojů umožní dosáhnout úspor zdrojů o 630 milionů euro pro evropský průmysl. Za třetí, a pokud budeme chtít, a myslím, že bychom měli chtít, uchovat evropský sociálně tržní model, bude nutné zamezit tlaku na cenu práce. Měli bychom být efektivnější v oblasti energetiky. Měli bychom lépe a inteligentněji využívat naše vlastní cené zdroje. Závěrem, pane předsedo, milí kolegové, chtěl bych eh, se zmínit o fiskální politice. Měla by dle mého soudu představovat eh, nedílnou součást eh, trvalého udržitelného rozvoje a také celou řadu motivačních opatření pro ekonomiku. Měli bychom se soustředovat na fiskální politiku, která stíží škodné aktivity pro životní prostředí a odlehčí finanční a fiskální tlak na cenu práce. Jde o sadu opatření, která jsou poměrně odvážná a jsou nezbytná, pokud Chceme, aby náš ekonomický model měl před sebou lepší vyhlídky. A je naprosto typické, a to určitě víte, že návrh eh, fiskality u eh, energií, který je v hrubých listech správný, již byl zamítnut eh, v radě z důvodu pravidla jednomyslnosti. Evropský semestr by mohl být základem pro správnou ekonomickou orientaci, která by vycházela z užší spolupráce mezi těmi, kteří jsou připraveni postupovat ku předu na cestě radikální reformy fiskálního modelu. A je jasné, pane předsedo, milí kolegové a kolegyně, že moje dnešní zpráva musí být obohacena vašemi cenými příspěvky tak aby jeho konečná podoba byla návrhem trvale užitelného růstu. A takto evropský semestr bude mít eh, větší obsah a bude pozitivním prvkem pro budoucnost Evropy a pro budoucnost jejich občanů. Děkuji vám za pozornost. No, děkuji. Um... Teď dám slovo paní Kirling. Teď co by tedy zástupkyně politické skupiny a pak dalším. Nebo ne? E, tak pan kolega Faria. Dobře, děkuji, pane předsedo. Chtěl bych nejprve poděkovat panu kolegovi Nejprve bych chtěl poděkovat panu zpravodaji eh, Gramatika Kisovi, eh, protože eh, i pro Envy, i pro evropský semestr je to důležitá problematika. Ten text je velice obsáhlý a hlav, s těmi hlavními body návrhu mohu souhlasit. Efektivnější využívání zdrojů, je správné a kdyby to bylo lepší, eh, tak bychom dosáhli eh, udržitelnějších pracovních míst v Evropské unii. Eh, podle analýzy Evropské komise v oblasti investic musíme se řídit těmito pilíři, protože jsou zásadní pro ekonomický růst. Jsou tu strategické oblasti, které e, umožňují dosáhnout e, udržitelného rozvoje v souladu s cíly EU e 2020 ekologická Evropa, Evropa s udržitelnou energií, to eh, je eh, náš cíl do budoucna. Eh, kromě toho je zapotřebí podporovat udržitelnou dopravu, i tady vidíme veliké možnosti. Tady můžeme posílit konkurenceschopnost, ochranu přírody a zvýšit počet pracovních míst. Je zapotřebí strukturálních reform a e, musím říci, že nyní e, nadešel ten pravý okamžik k investicím e, a k tomu, abychom odstranili bariéry, které ještě existují na vnitřním trhu. Dále považuji za velice důležité té důležitou také akademickou sféru, eh, protože eh, její podpora také bude mít pozitivní vliv na eh, pracovní trh. Musíme postupovat velice efektivně a zpravodaj má naprostou pravdu, když říká například to, že potřebujeme udržitelné systémy zdravotní péče, že ty potřebujeme vyvinout v Evropě. Tady také musíme hledat zdroje pro pracovní místa, a sociální stát je pro eh, evropské občany nesmírně eh, důležitý a eh, hodný našich snah musíme využívat všeho, co máme k dispozici, abychom podporovali a posilovali udržitelný rozvoj. Poskytovat daňové úlevy, daňové pobídky, zelené zdanění je dobrá e, idea. E, to by také vytvořilo prostředky, e, které by mohly potom plynout do zelených investicí protože průmysl je zapotřebí uchovat například v oblasti odpadového hospodářství. Odpad je něco, co se dá zhodnotit, co se dá proměnit v něco užitečného. Tady eh, tedy je veliký potenciál a eh, peníze nemusí jít vždy z veřejné kapsy. Strategie eh, Evropa 2020 musí mít za cíl boj proti chudobě, sociálnímu vyloučení a musí usilovat o zelenou ekonomiku a životní prostředí. Musíme se také snažit, abychom ještě posílili konvergenci v rámci Evropské unie. Budu předkládat určité pozměňovací návrhy a ještě jednou bych chtěl poděkovat panu Gramatika Kisovi za skvělou zprávu. Děkuji a nyní kdo se další hlásí o slovo? Paní Konečná, přejete si promluvit? Jen krátce, eh, já děkuji panu eh, zpravodaji nebo předkladateli za to, že se chopil té práce, nicméně, tak jak jsem upozorňovala už eh, v září tohoto roku, když jsme se bavili o evropském semestru, dovolte mi znovu upozornit na dvě věci, které mi eh, v této eh, v této zprávě v tomto stanovisku chybí a budu je tam chtít jako šedou zpravodaj doplnit pevně nebo vítám slova, slova pana kolegy o tom, že sám vnímá, že je třeba to stanovisko ještě dopracovat, takže pevně věřím, že budeme spolupracovat. Ta první e, se týká především zvyšování kvality zdravotní péče a ne pouze její udržitelnosti. Lepší kvalita podle nás pravděpodobně přinese důvěru, kvalitnější životní styl, vyšší výrobu, spotřebu a tím pádem růst celého hospodářství Evropské unie. A e, my se nemůžeme bavit pouze o zdravotních systémech, ale opravdu o rovném přístupu občanů Evropské unie ke zdravotnictví, protože to by měl být základ a má to pro nás e, hodnotu, velmi vysokou hodnotu i do budoucna. Ta druhá věc, eh, která mi taktéž chybí v tomto stanovisku a upozorňovali jsme na ni již minule, je využití potenciálu zelené ekonomiky v rámci zvyšování zaměstnanosti a tvorby pracovních míst. A mm, to vyžaduje opatření ve třech hlavních oblastech, a to zvyšování poptávky po pracovní síle v ekologických odvětvích prostřednictvím odpovídající úrovně investic, předvídání potřeb v zeleném sektoru a v sektoru, jež se teprve ekologizuje a e, na schopnosti pracovníků, kteří budou v budoucnu třeba e, k zajištění kvality pracovních míst pro vysoce, středně a málo kvalifikované pracovníky. E, z hlediska trhu práce by pak měla být věnována zvýšená pozornost vytváření odpovídajících vzdělávacích programů s cílem řešit konkrétní nedostatky kvalifikace pracovních sil a to také s ohledem na dynamickou interakci mezi nabídkou dovedností a věkovou strukturou pracovních sil jak v zelených, tak tradičních průmyslových odvětvích. Potenciál zelené ekonomiky si myslím, že patří eh, tomuto výboru a patří do tohoto stanoviska. Bavíme se o něm téměř na každém našem jednání při řešení eh, řady problémů, kterými se Evropská unie dnes eh, zabývá a myslím si, že by tady EU neměla mrhat svým potenciálem, a naopak by eh, v, té, v tomto stanovisku z našeho výboru měl být potenciál zelené ekonomiky a zelených pracovních míst vyzdvihnut. Takže to budou dvě hlavní oblasti, na kterých se budeme snažit najít schodu s panem eh, předkladatelem a pevně věřím, že se nám to podaří a že tím možná dáme ještě větší důraz eh, tomu, že eh, toto stanovisko půjde z výboru, který má tyto dvě oblasti jako jedny z těch hlavních. Děkuji. Děkuji a nyní dávám slovo Evropské komisi, aby to shrnula. Děkuji vám, pane předsedo. Já jsem z DG Environment a chtěl bych říci několik konkrétních bodů. Nejprve, pokud jde o udržitelný rozvoj, tak tento koncept je dobře integrován do strategie 2020 pro udržitelný, inteligentní a inkluzivní růst a také do evropského semestru. Ve sdělení, které zhrnovalo dosavadní výsledky strategie e, Evropa 2020 e, v rámci revize v polovině období, e, komise identifikovala tlak na zdroje jako jeden z dlouhodobých klíčových trendů, které mají vliv na růst. Tento problém nezmizel a zároveň toto sdělení říká, že efektivnější využívání zdrojů E, dává z obchodního hlediska smysl a mělo by také vylepšit konkurenceschopnost a ziskovost. Mohla by také posílit e, pracovní místa a e, ekonomický růst. Roční zpráva o růstu z roku 2015, říká řečník, ukazuje, kde je možné konat tak, aby evropská úroveň po mohla členským státům pokročit směrem k udržitelnému rozvoji. Tento návrh stanoviska výboru Envy vítáme. A je tu několik konkrétních způsobů, jak zajistit, aby evropský semestr eh, plnil své cíle. Chtěl bych zdůraznit, že eh, je eh, na místě tady zmínit, že eh, sedmý environmentální akční plán požaduje, aby jeho hlavní prvky byly monitorovány v rámci monitorovacího procesu strategie Evropa 2020. Eh, odkaz na tento eh, akční plán eh, v, ve, v našem stanovisku by byl efektivnější než v případě Evropské strategie pro udržitelný rozvoj. Vítáme body v, ve stanovisku, které volají po udržení vysoké úrovně ochrany životního prostředí a posun směrem k udržitelné ekonomii ekonomice v rámci konceptu eh, energetické účinnosti a eh, cyklické ekonomiky. Eh, pokud je o odstavec 3 stanoviska, tady komise podporuje opatření na podporu investic a chtěl bych vás upozornit na nový investiční balíček, který představil předseda komise a který má také za cíl podporovat udržitelný rozvoj. E, projekty v oblasti životního prostředí jsou středem zájmu a e, jsou to projekty e, na čištění odpadních vod a nakládání s odpadem. To, ty jsou tady uváděny jako příklady možných projektů. Dalším bodem je upuštění od dotací na fosilní paliva. O tomto bodě se hovoří už několik let v rámci evropského semestru a roční zpráva o růstu za rok 2015 se o tom přímo nezmiňuje, ale zmiňuje se o posunu významu, o, o, o posunu o přenesení z daňové zátěže z z práce na například daně za znečišťování životního prostředí. V neposlední řadě roční zpráva o růstu zdůrazňuje, že chceme-li podporovat strukturální reformy na úrovni členských států, eh, musí eh, Evropská unie mít eh, k dispozici kvalifikovanou pracovní sílu v těch rodících se zelených sektorech. Já vám děkuji za příležitost se vyjádřit k tomuto tématu. Děkuji vám. Nevím, jestli eh, ještě eh, pan Gramatikakis chce něco dodat. Budu velmi stručný, pane předsedo. Neb eh, se ukázalo, že to, co jsem požadoval v závěru mého vystoupení, a což bude pro mě cené, to jsou poznámky, připomínky, komentáře kolegů a komise. Velmi stručně, velmi správně zde byla řeč o citlivých investicích pro boj s marginalizací a sociálním vyloučením, ale já jsem o tom ve vystoupení nemluvil z nedostatku času. Kolegyně také zmínila velmi důležité skutečnosti. Hovořila o zdravotnictví. A já naprosto souhlasím. Zdravotní služby musí být posíleny, to říkáme ve zprávě a tyto služby, které jsou velmi důležité v naší společnosti, a já to opakuji třikrát, by neměly být rušeny. A pokud jde o zelenou ekonomiku, o které hovořila paní kolegyně Konečná, tak s tím naprosto souhlasím. Děkuji také zástupci Evropské komise, kolegovi a konstatuji, že komise již některá doporučení z mé zprávy realizuje. Ale musím také říci, že několikrát zmínil pojem možnosti. Možnosti by se měly promítnout v realitu. Děkuji. Eh, no, ještě se chci zeptat, nebo chci požádat pana generálního ředitele agentury EFSA, aby přišel k nám sem k předsednickému stolu. A chci si ještě říci, že co se týče lhuty pro předložení pozměňovacích návrhů k tomu předchozímu bodu, tak je nutné ty případné pozměňovací návrhy překládat pouze v angličtině z nedostatku času, z důvodu nedostatku času, protože se bude hlasovat ve výboru Econ. Takže lhuta je 10. prosince do 12 hodin a hlasovat ve výboru Envy se bude v lednu 20. 1. února se o tom bude hlasovat eh, ve výboru Ekon. Takže to bylo tedy ještě k tomu tématu Evropský semestr. A teď nás čeká návštěva. Máme zde výkonného ředitele Evropského úřadu pro bezpečnost potravin. Je to pan Bernard Url. Proběhne výměna názorů. A také se podíváme i na pracovní plán úřadu EFSA. Pan ředitel je ve své funkci od května 2014. Pamatuji si, že vlastně v Dubnu nás pan ředitel navštívil ještě co by kandidát, když eh, jste také měl svůj projev a dnes je tedy velice důležitý okamžik, kdy vás zde vítám a poprosím vás, abyste nám podal přehled o oblastech, kterým se váš úřad bude věnovat a také byste mohl pohovořit o stávající činnosti úřadu EFSA, třeba konkrétně o tom, jak zabraňujete rizikům která se týkají přenosu eh, viru Ebola prostřednictvím potravin. Tak, také si vyslechneme eh, něco o vědecké strategii úřadu EFSA na období, které stále ještě probíhá a také o tom, jak chcete zaručit transparentnost při fungování úřadu EFSA. Během předchozích bodů, o kterých jsme dnes hovořili, jsme také slyšeli, že je to velice důležité, bychom o tom mluvili. Takže nás také zajímá, jak budete mm, usilovat o zaručení transparentnosti a také o to, abychom měli přehled všech mm, vynaložených financí. Teď už vám dám slovo, abychom si mohli vyslechnout vaši prezentaci. Budete mít zhruba 10 minut a pak proběhne ještě diskuse. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedo, pane Lavio. Vážené poslankyně, vážení poslanci Evropského parlamentu, děkuji, že jste mě přizvali na tuto výměnu názorů, abych měl příležitost projednat s vámi o velice důležitých tématech, což je tedy zejména bezpečnost potravin a krmiv v EU. Nejprve bych chtěl potvrdit sdělení, které už jsem učinil 10. listopadu a také během slyšení. To znamená, úřad EFSA E, slouží také vám, Evropskému parlamentu i vašemu výboru. O tom se hovoří i ve zakládajících e, pravidlech, že tedy Evropský parlament může interpelovat EFSU a my velice rádi podpoříme vaši práci a myslím si, že naše vztahy můžeme dokonce ještě i dále zlepšovat a můžeme vám poskytovat lepší služby. Po 12 letech fungování EFSI už se můžeme podívat na různá, různé úspěchy a já bych možná na začátek se zamyslel vůbec, eh, co je to EFSA, jak tento úřad funguje, jak ho lze poznat. Já si myslím, že to je vědecký partner, který zaručuje bezpečnost potravin a krmiv a jsme tímto partnerem i pro Evropský parlament. Každý rok eh, vypracujeme zhruba 500 eh, odborných doporučení a poradenství. Soustředíme se na čtyři body. Posuzování produktů a postupů ještě předtím, než jsou schváleny, než jsou povoleny. Dále je zde eh, posouzení rizik ještě před tím povolením. Dále monitorujeme celý eh, řetězec, kam, kam patří tedy eh, nezávadnost potravin, biologická, biologická rizika, dobré životní podmínky zvířat, takže celý ten řetězec pokrýváme. Dále Eh, podpora v různých eh, krizových eh, obdobích a také příprava na krize a také sdělení, která se týkají třeba různých rizik v potravinovém řetězci. Myslím si, že si všichni Eh, vybavíte různé příklady, jak EFSA přispěla k dobrému fungování tomuto systému. Například pesticidy. Byla to právě EFSA a posouzení úřadu EFSA, které umožnilo také Evropské komisi to, aby přistoupila k rozhodnutí o zákazu třeba nikotinoidů. A úřad EFSA také posoudila tisíce různých eh, zdravotních tvrzení, kde se tedy jednalo o to, zda ta tvrzení, která výrobci píší na své výrobky, zda je to opravdu vědecky prokázáno. Teď eh, máme velký program, který se týká přídatných látek v potravinách, aditiv. A zcela jistě je důležité, aby v Evropě bylo pouze jediné centrum, které se tomu bude věnovat, protože tím získáme nákladovou účinnost a také zaručíme, že budou v celé Evropě platit stejná pravidla. Také nesmím zapomínat na to, že EFSA se zapojila do celé řady potravinových krizí, které zde vypukly, například E. coli v Německu, to bylo, mm, to bylo před několika lety, Hep, hepatitis um, a další případy, kdy také EFSA poskytovala odborné poradenství. Myslím si, že můžeme začít eh, slovy, že tento úřad dokáže poskytovat velice kvalitní poradenství manažerům rizik i dalším ve všech členských státech, ale myslím si, že nesmíme usnout na Vavřínech a mm, myslet si, že mm, budeme pokračovat stejně, jak jsme to dělali 12 let. Myslím si, že je zde celá řada výzev, které musíme řešit za prvé globalizace obchodu, Globalizace obchodu s sebou totiž nese i globalizaci rizik, která sebou přináší potraviny a krmiva, s nimiž se obchoduje. Když dovážíme potraviny, tak eh, dovážíme i určitá bezpečnostní pravidla nebo pravidla bezpečnosti a nezávadnosti potravin té země, z níž dovážíme. Eh, takže také musíme stále mm, přemýšlet nad metodikou, nad eh, přípraveností na budoucnost a tak dále. Druhá velká výzva je změna klimatu protože změna klimatu ovlivňuje například různé přenašeče, kteří pak přenáší nemoci mezi zvířaty i mezi lidmi. A teď, jak se mění e, klima, tak se objevují i v Evropě noví přenašeči a to také musíme stále monitorovat, musíme e, také bojovat i proti novým přenosným chorobám, třeba v oblasti zdraví zvířat, je to katarální horečka ovcí, která se objevila před několika lety v Evropě právě kvůli tomu, že se vlastně zde objevili přenašeči ze severu, takže opět náš úřad EFSA musí monitorovat i tuto oblast přenašečů virů a nemocí. Dále, pokud se zamyslíme třeba nad různými chemickými přípravky a směsmi, tak je zde důležitost eh, toho, že musíme hodnotit nejenom ta jednotlivé složky, ale i celé skupiny různých chemických látek a chemických přípravků, protože ta expozice eh, nebo protože bychom pak vystaveni expozici celého toho souboru těch chemických látek, přípravků. No a co se týče našeho úřadu, tak mm, tady máme k dispozici určité finance, určitý počet pracovních míst. No a jak, jak, co nás čeká v těch dalších letech, v dalších pěti letech? Úřad EFSA bude i nadále mm, usilovat o to, aby byl připraven na všechny změny, které nás čekají. Budeme muset eh, řešit zvyšující se složitost všech věcí a také se snižují naše zdroje. Musíme být také připraveni na určitá neznámá, která se objeví v budoucnosti. Jak to dokázat? Myslím si, že úřad EFSA musí v budoucích pěti letech eh, usilovat o tři hlavní strategie. Za prvé spolupráce. Spolupráce musí být jádrem veškerého našeho eh, života. Takže dobrá spolupráce s členskými státy a také s organizacemi v členských státech. Mm, ty organizace zasílají E, své odborníky, ale také e, zde probíhá výměna informací. A při této příležitosti bych chtěl poděkovat všem odborníkům, kteří pracují pro EFSU nebo spolupracují s EFSou a celkově se podílí na tom projektu Converging Europe, zbíhající se Evropa. Myslím si, že je také e, dobré, že i jednotlivé um, orgány členských států spolupracují s EFSO a umožňují tedy provádět toto vědecké poradenství. My spolupracujeme s odborníky z členských zemí a tento model má celou řadu výhod, protože můžeme eh, využít plnou šíři všech, eh, té, celé té skupiny odborníků v rámci celé Evropy. Zároveň můžeme si také rozdělit tu práci a můžeme využít, eh, můžeme si vlastně vybrat eh, speciální, speci, specialisty na určité specializované otázky. Další, dalším takovým úkolem střednědobým je poměrně obtížný úkol a to je tedy úkol eh, mít eh, takovou společný orgán pro posuzování priorit, abychom si stanovili priority, abychom zabránili duplika, duplikování práce. Takže to bude speciální agenda pro hodnocení, pro posuzování rizika. Na tom teď pracujeme. No a to tím třetím hlavním cílem je inovace. Musíme být novátorštější v metodách, které používáme. Uh, EFSA opravdu využívá ty nejnovější metody, ale musíme ještě dále eh, nacházet další mm, metody, abychom dokázali řešit eh, spletité a složité vědecké problémy. Já vám uvedu jeden příklad. Je to iniciativa, kterou jsme zahájili už před několika lety a myslím si, že je velice důležitá i pro Evropský parlament. Je to projekt, díky němuž bychom chtěli získat eh, větší informace o zdraví zvířat, o eh, zdraví včel. Mm, zde my budeme jako EFSA budeme investovat asi milion eur. Spolupracujeme s komisí, s členskými státy, také s referenčními laboratořemi pro zdraví včel jednotlivých členských států, abychom zde více dokázali mm, se naučit e, něco o faktorech, které ovlivňují zdraví včel. A další věc, která si myslím je zásadní pro další fungování EFSI, tak to je transparentnost. O tom už trochu hovořil pan předseda ve svém úvodním slově. To znamená, chceme transformovat EFSU do otevřené organizace. Co to znamená? Neznamená to pouze transparentnost, to znamená, že naši partneři nebo občani budou moci zjišťovat, co děláme a jak to děláme. My chceme zacházet ještě dále. Chceme, se, chceme více zapojit občanskou společnost. Chceme také to, aby občanská společnost a vědecká obec, s nimiž zatím třeba nespolupracujeme, se také mohly podílet na naší práci, aby mohly přicházet se svými podněty, se svou expertizou. Čili toto je takové úsilí na více let. Také s tím souvisí náklady, protože budeme muset změnit postupy, budeme muset poupravit naše informační systémy. A my už jsme zahájili tento projekt, který nazýváme Otevřená EFSA. Musíme také ještě provést analýzu nákladů a přínosů, abychom zjistili, jaké iniciativy budou nejlepší, jaké přinesou největší hodnotu, abychom dosáhli tohoto cíle otevřené EFSI. Konečný cíl je to, aby eh, ostatní vědci mohli reprodukovat naše posuzování rizik, pokud by chtěli takže tak až tak otevřená by EFSA měla být. Já už se teď chýlím k závěru. Já si myslím, že je zcela očividné, že úřad EFSA hraje zásadní roli pro bezpečnost potravin v Evropě. Máme ambiciozní program, jak chránit veřejné zdraví v nadcházejících pěti letech. Budeme i nadále pracovat bok po boku s vědci, s regulačními orgány, jak na národní, evropské i na celosvětové úrovni. Také budeme zapo- zapojovat i zúčastněné strany a jsem si jist, že výsledkem bude to, že úřad EFSA bude i nadále poskytovat důvěryhodné a spolehlivé vědecké poradenství. Vy jste zde zástupci evropských občanů a vy tedy také hrajete klíčovou roli k tomu, aby úřad EFSA byl úspěšný. Jsem velice vděčen za podporu, kterou nám poskytujete a e, i v dalším období. Děkuji vám za pozornost a rád zodpovím případné dotazy. Děkuji. Děkuji za vaše prezentaci. Začínáme s diskuzí a nejprve, nejprve dám slovo naší kontaktní osobě z EFSA, což je paní Pilar Ajuzo. Děkuji vám, pane řediteli. Jsem ráda, že jste tu dnes s námi. samozřejmě vždycky máme určité pohyby, po, pochyby, když sem přijdou lidé a prezentují nám svá stanoviska. A vy jste eh, hovořil o, eh, o vyšetřování přenašečů chorob. A mě by zajímalo, eh, jak je to s přenašeči eh, chorob ze zvířat na člověka. Tady eh, je zapotřebí ochrany před infekcí. A právě také potřeba eh, prevence před přenosem eh, chorob. Já si nejsem jistá, jestli je to součástí práce EFSA, protože už tak máte eh, práce až až pokud jde o bezpečnost potravin. Takže taková je moje první otázka. Pokud jde o transparentnost, tak nejdůležitější částí Eh, personálu EFSA, kromě těch, kdo eh, řídí agenturu, to jsou vědci, to jsou ti nejdůležitější zaměstnanci a někteří lidé spochybňují nezávislost těchto vědců. A já bych chtěla, abyste nám přesněji popsal, jak probíhá proces výběru vědců, kteří pracují pro EFSA. Jak je přesně vybíráte? jak probíhá vypracovávání zpráv a kdo eh, činí to konečné rozhodnutí, zda eh, jak si přisknout důraz určité zprávě či ne. Eh, já jsem vyslechla celou řadu stížností na adresu EFSA a myslím si, že nezávislost vědeckého personálu je tady problémem. Samozřejmě eh, většina těchto stížností eh, je možná neopodstatněná, ale v zájmu eh, transparentnosti procesů je podle mého názoru důležité o tom informovat, protože pro některé žadatele je těžké prosadit svou zprávu u těch lidí, kteří ji hodnotí. protože ne vždycky je to tak, že, věd, že vědci mají pravdu, někdy se objeví protiinformace proti určité zprávě a lidé se zkrátka snaží protlačit svou zprávu jakožto eh, protichudný pohled proti určité vědecké zprávě. To jsou tedy eh, mé otázky a děkuji vám za vaše vysvětlení a děkuji vám za tu práci, kterou EFSA provádí, protože musím zúraznit, že vykonáváte množství velice dobré práce. Děkuji. Paní Evi žádá o slovo. Prosím. Děkuji vám. Eh, já bych eh, se chtěla eh, vrátit k tomu, co jste říkal už dříve, když jsme hovořili o absolutoriu pro rozpočet a nyní, když máme možnost vás tu dnes spovídat, tak bych chtěla položit tutéž otázku i vám. Bude to možná poněkud provokativní otázka. Na něco z toho eh, už se eh, ptali eh, moji kolegové. A sice, jak jsou vytvářeny, jak, jak se dávají dohromady pracovní skupiny. Je zapotřebí hlídat nezávislost těch zainteresovaných lidí. Jsou ti lidé nezávislí? Jsou ty kritiky opodstatněné? A dále, co se týče přístupu k dokumentům, tak tady Nechceme, aby se opakovaly ty eh, nepříjemné eh, případy střetu zájmu mezi jednotlivými pracovými skupinami. Ti nejlepší experti eh, samozřejmě zároveň pracují někdy i v průmyslovém sektoru a je to tak, že tito profesionálové se účastní zároveň i veřejného výzkumu a proto se musíme vyhnout tomu, k čemu docházelo v minulosti. Nechceme, aby lidé, kteří stále ještě působí v průmyslovém sektoru, se účastnili hodnotících procesů. A pak je tu otázka eh, důvěryhodnosti, tedy toho, jestli lidé, občané mají důvěru v EFSA, eh, čehož lze dosáhnout pouze pomocí transparentnosti, tak, aby jednotliví občané i občanské skupiny měli přístup k dokumentaci a aby tedy znali eh, názory jednotlivých panelů. Měli by také mít přístup ke stanoviskům lidí, kteří eh, eh, působí v této agentuře. A myslím si tedy, že eh, agentura by měla co nejrychleji objasnit, co dělá proti střetům zájmu. Parlament v Dubnu přijal usnesení, takže bychom se rádi eh, něco dozvěděli také pokud jde o vnitřní zdroje, protože potřebujeme, aby, tuto, aby na tuto organizaci nepadal stín pochybností. Děkuji, paní Gerling. Děkuji, pane předsedo. Vítejte. Je tu celá řada otázek, které se objevují, když ve výboru spolupracujeme s EFSO a někdy velmi schůzce, někdy na větší vzdálenost. A chtěla jsem se zeptat na několik věcí. První z nich je to pro mě věc, na kterou jsem se již mnohokrát ptala. Týká se nařízení o zdravotních tvrzeních. A my jsme vedli řadu diskusí o předběžném hodnocení a konzultacím pro jednotlivé společnosti a zejména obavy spotřebitelů, kdy výrobky, které používají po řadu let, a mám řadu příkladů, Bukosmín je jedna z, jeden z nich, ale není jediný, a prošli extenzivním procesem zjištění oprávněnosti zdravotních tvrzení a nedostali povolení. V řadu případů to bylo údajně proto, že nebyli schopni přesně pochopit, jaký je požadavek, protože to byl úplně nový proces. A bylo pocitováno tedy zástupci tohoto odvětví, že nemají dostatek informací. A vy jste s tím souhlasili, že my jsme vedli diskusi na téma, kdy jste potvrdili, že je třeba s něco udělat. A když jsme o tom hovořili posledně ve výboru, tak jste řekl, že by to mělo být možné a že zvažujete sestavení nikoli, že byste hovořili přímo se žadateli, protože to bylo příliš nákladné a příliš bezprostřední a to dokážu přijmout, ale že jste připraveni se vytvořit společné skupiny a poskytovat rady před podáním žádosti. Já se chci zeptat, jaký je stav v současnosti, protože to je kampaň, která probíhá a zejména ve Spojeném království. U dalších otázek chci se zeptat na rozhodnutí pana Junkra nepokračovat s hlavním vědeckým poradcem. Je to rozhodnutí ho znovu nejmenovat, což je trošku takový pedantský přístup. Otázka je, zda jste zjistil jako EFSA, kdy bylo užitečné spolupracovat s komisí, kde by fungoval tento hlavní eh, vědecký poradce. Za druhé se chci zeptat na to, a také se hovořilo o transparentnosti a nezávislosti expertů. To je vždy téma, které se zde vyskytuje často když projednáváme rozpočet. A opět se to vyskytlo pro některé kolegy. Chci se zeptat podobně, zda jste měl možnost se zabývat tím, co bylo zveřejněno včera. Je to antidionická pracovní skupina a týká se to uniklého dokumentu, který tvrdí, že plánovaná kampaň, která má vlastně e, zakázat neonik- neonikotinoidy a vlastně neopírá se o vědecké důkazy. A ukazuje to, že pokud jde o vědecké experty, tak ty věci nejsou jednoznačné. A nejde jenom o množství, ale o kvalitu. A pokud jde o neonikotinoidy, to jste řekl v úvodu, v současnosti vlastně probíhá první část zákazu. Zprávy ze Spojeného je, že došlo k poklesu odbytu o 30%, což je velmi znepokojivé, protože probíhá současně epidemie u různých druhů hmyzu a v současnosti tedy se nepoužívají pesticidy, které obsahují neonikotinoidy. Mě by zajímalo, zda máte názor na to, jak můžeme využít aspekty z hlediska životního prostředí, kdy zakážeme jeden typ pesticidů a skončíme s tím, že budeme nadužívat jiný druh pesticidů. A ty dvě věci vlastně spolu nesouvisí a já tomu prostě nevěřím a mě by zajímalo, zda máte na to názor, protože jste agentura, která za to odpovídá. Děkuji. A není kolega Pěka. Předsedající, paní direktoře. Děkuji za slovo, pane předsedo. Děkuji, pane řediteli, za vaši prezentaci. Vy jste hovořil o celé řadě velice důležitých věcí, jako například transparentnost. Zmínil jste, že, chce být, že chcete být otevřený, zmínil jste se o cíli inovace, ale něco přece jenom v té vaší prezentaci chybělo. A to prevence. Já jsem profesí lékař a proto si myslím, že je prevence velice důležitá. Než jakýkoliv produkt uvedeme na trh, tak musí být oskoušena jeho bezpečnost nezávadnost. A proč o tom hovořím? Z toho důvodu, že Evropský parlament je tedy legislátorem, mm, zabýváme se i věc, věc, věcmi, jako je nanotechnologie nebo produkty sklonovaných zvířat. A chci se zeptat, jak tyto věci ovlivňují nezávadnost potravin. A pak je zde ještě samozřejmě otázka geneticky modifikovaných organismů. Ta je také zde na místě. Z toho důvodu je velice důležitý preventivní přístup. Četl jsem jeden článek o výzkumu ve Francii a tam se jedná o to, že zvířata jsou krmena krmivy z geneticky modifikovaných organismů. Tato studie byla velice závažná, protože tam při tom výzkumu bylo použito asi 100 krys a ty výsledky byly velice zajímavé a velice důležité. Ukázalo se totiž, že geneticky modifikované organismy zabíjí. Podle této studie nakonec Eh, většina těchto zvířat během dvouletého, insper, eh, během dvouletého experimentu podlehla různým nemocem, které byly mm, způsobeny těmito krmivy. No a to, to je tedy jeden takový příklad, týkalo se vlastně pouze okresy, možná řeknete, ale um, jsou zde i různé, například kosmetika a tak dále. Myslím si, že takový článek by třeba mohl i vyvolat paniku. Například nedávno se také objevilo několik úmrtí způsobených ebolou a i těch několik úmrtí způsobilo paniku a myslím si, že něco podobného, by, nebo že by ta panika by mohla vypuknout i v případě úmrtí způsobených GMO. A uvědomme si, že třeba GMO, kukuřice a produkty z ní už jsou v nabídce evropského trhu. Takže já si myslím, že vaše agentura má před sebou opravdu olbřímý úkoly. Nestačí pouze aktivity ex post. Potřebujeme prevenci. Ještě jednou bych chtěla upozornit na maso z jako sklonovaných zvířat, na nanotechnologie, chtěl bych upozornit na geneticky modifikované organismy. Jste na to připraveni? Jste připraveni na tyto obrovské výzvy? Děkuji. Děkuji. Nyní pan Balco. Děkuji za slovo, pane předsedo. Já si myslím, že lidé, kteří už celou řadu let spolupracují s EFSou, eh, by asi měli vystoupit jako první. Já jsem zde novým poslancem, ale možná se zase na to třeba eh, podívám trochu z jiného pohledu. Dovolte mi tento komentář. Pane řediteli, ve své prezentaci jste říkal něco, co já rozhodně tedy nechci spochybňovat. Řekl jste, že je důležité zaručit bezpečnost potravinového řetězce, že na tom pracujete. A hovořil jste o tom, že vlastně musíte, že se to týká i zemědělství, i farmářů a tak dále. Ale vy nejste pouze, vy nejste vědecké centrum nebo badatelské centrum, vy jste úřad. A já chci říci, že v některých případech jsou vaše stanoviska rozhodující pro nějaká rozhodnutí. Takže třeba otázka, zda zakázat či povolit eh, geneticky modifikované organismy. Víte, že se rada v únoru rozhodla povolit eh, kukuřici GMO, kterou ehm, té, je firma DuPont. Teď se vlastně o tom jedná v parlamentu. O tom víte tedy lépe než já, ale nakonec se můžeme dostat do takové svízelné situace. Pokud by třeba EFSA přinesla takové stanovisko, které by šlo proti stanovisku členských států. Takže velice lehce se můžete ocitnout v takové pozici, kde byste chtěli sloužit evropským občanům, ale vaše stanovisko bude protichůdné vůli většiny evropských občanů. Takže jak, jak, se, jak se s tím poradíte? Jak, jak to dopadne? Pokud bych eh, chtěl opravdu hovořit bez servítků, tak bych mohl řekl, že vlastně EFSA je pouze takovým agentem Světové obchodní organizace a že vlastně jste proti, že, že jdete proti zájmu evropských občanů. Takhle to zní opravdu mm, hrubě, ale já mám pocit, že někteří lidé z toho mají takový dojem. Takže já si myslím, že byste se velice lehce mohli e, ocitnout v takovém nějakém střetu zájmu, konfliktu. Maďarská ústava jasně říká, že každý má nárok na zaručení fyzick, eh, tělesného a duševního zdraví. A v naší ústavě se hovoří o tom, že zemědělství musí být prosto geneticky modifikovaných organismů a potravin. A proto vaše vědecké rady mohou vytvořit určitý konflikt vůči názorům členských států. Takže třeba členský stát by potom musel povolit geneticky modifikované organismy, byť by to bylo vlastně v rozporu s jeho ústavou. A nebo by potom se rozhodl, že to tak neudělá a že na své území tyto, proje- tyto mm, potraviny nepustí, ale pak by zase porušoval zásadu volného pohybu zboží. Chtěl jsem tedy upozornit na to, že se můžete velice lehce stát najednou součástí nějakého takového konfliktu. Děkuji, říká pan předseda. Nevím, zda ještě někdo další by se chtěl přihlásit o slovo, anebo zda už dáme rovnou slovo panu generálnímu řediteli, aby zareagoval na tyto dotazy. Děkuji, pane předsedo. Chtěl bych poděkovat za všechny dotazy. Myslím si, že to byla opravdu bohatá sklizeň. A já bych na to rád odpověděl stručně, ale ty otázky jsou velice složité. Já si myslím, že na každé otázce bychom mohli strávit spoustu času. Budu odpovídat v tom pořadí, jak jsem ty dotazy dostal. Za prvé otázka na přenosné choroby. Zda i to spadá do naší kompetence, zda by se tím třeba neměl zabývat někdo jiný, třeba Evropské středisko ECDC ve Stockholmu. Hovořil jsem o, zejména o chorobách zvířat. Pokud se jedná o přenosné choroby zvířat a o přenašeče, tak pak podle mého názoru je EFSA tím ústředním orgánem, který má vydávat vědecká poradenství. Ale my spolupracujeme i s kolegy z ECDC, existuje velice úzká spolupráce právě s ECDC Máme speciální síť o přenašečích VectorNet, kde sledujeme přenašeče, kteří přenášejí nikoli pouze choroby mezi zvířaty, ale i kteří přenáší choroby ze zvířat na lidi. Dále, velice důležitá otázka na transparentnost, otevřenost a na to, jak tento systém funguje. Myslím si, že to, se, eh, to souvisí i s dalšími dotazy, které položili ostatní poslankyně nebo poslanci. Ještě předtím, než se dostanu k té samotné otázce, tak bych chtěla říci, že existují záruky na to vědecké poradenství. Ty zásady spočívají na třech pilířích. Za prvé velice eh, opatrně ověřujeme ty vstupní informace, což jsou tedy data, metodika, a také expertíza, odborníci. Takže toto velice důležitě zvažujeme. To znamená, chceme účinné a dostatečné metodiky, které použijeme pro hodnocení dopadu a k tomu se také ještě dostanu podro- později. Také velice podrobně vybíráme eh, naše odborníky a člen našich panelů. To je tedy ten první pilíř celého systému. To znamená zdroje nebo vstupy. Tím druhým pilířem, který podle mého názoru je dost často ve veřejné diskusi jaksi záhadným způsobem opomíjen, je kolektivní rozhodování eh, v těch panelech. Eh, vědecké panely mají 21 členů. Tyto členové, to je vlastně něco takový jakoby malý, zmenšený výbor Envy. No a tito členové činí rozhodnutí ohledně poradenství, které pak vydává úřad EFSA. Já si nedokážu představit, že kdyby tam byl nějaký jeden eh, člen, který by to chtěl nějakým způsobem zneužít nebo ovlivnit, tak si nedokážu představit, že by prostě ho ti ostatní nějakým způsobem nepřehlasovali. Takže tím to je tedy ta metoda, kterou používáme. A ten třetí pilíř, kterým zaručujeme správnost našich výstupů, je otevřenost a transparentnost. Veškeré dotazy, které jsou nám pokládány a veškeré odpovědi, veškeré rady, materiály, Eh, všechno najdete na našich webových stránkách, jména odborníků a tak dále. Já si myslím, že náš úřad je jednou z nejotevřenějších organizací, kterou můžete najít v Evropě. Veškeré informace, které můžeme zveřejnit, protože existuje eh, také existují určité informace, které jsou obchodním tajemstvím nebo osobní údaje, tak jsou určité informace, které nemůžeme zveřejnit, ale ostatní informace se zveřejňují na internetových stranách EFSI. A teď se dostávám k dotazu pana Juze jak vybíráme naše odborníky. My máme 10 odbornických panelů. Každý panel má 21 členů a každé tři roky zveřejňujeme výběrové řízení. Je to otevřené, všichni se mohou přihlásit. Teď zrovna končíme takové kolo, které se týká osmi panelů. Přihlásilo se asi tisíc lidí. No a my potom zvážíme vědeckou erudici jednotlivých odborníků. Musíme, musí tam mít určitý práh nebo určité prahové hodnoty, aby tyto lidé se mohli přihlásit do toho, do toho výběrového řízení. No a potom eh, se díváme na to, jaké kompetence mají tyto odborníci a zda se nám to hodí, abychom tam měli dost odborníků třeba na GMO nebo na biologická rizika. A dále také zvažujeme, zda tam není střed zájmu u některých těch osob. Potom vypracujeme užší seznam, který předáváme správní řadě úřadu EFSA. Konečné závěrečné rozhodnutí, kdo z těchto odborníků se stane členy panelů, tak to, to, to závěrečné rozhodnutí to činí správní rada. Kromě těch našich eh, interních odborníků máme také ještě vnější nebo externí, externí spolupracovníky, také eh, si zveme různé pozorovatele z Evropského parlamentu, z různých organizací, aby sledovali, že zda došlo k přesnému naplnění všech pravidel. To je tedy postup, jak vybíráme odborníky pro vědecké panely u pracovních skupin existuje podobný proces, který také garantuje nezávislost odborníků, ale ten postup je trošku flexibilnější, protože celkem spolupracujeme asi s tisíci pětisty odborníky, kteří se pak stávají členy našich pracovních skupin. No a jak zajistíme, že zde nebude střed zájmu a jak zajistíme, že tito odborníci budou nezávislí. To je takové téma nebo taková otázka, která se jako červená nit e, tady táhla celou touto diskusí. My máme tedy tu politiku, kterou jsme, přivzal, kterou jsme schválili v roce 2011. Je to tedy e, ochrana proti e, střetu zájmu. Tato politika bude v roce 2015 přeskoumána a také tam začleníme i různé návrhy, které jsme obdrželi od občanské společnosti, od Evropského parlamentu, od nevládních organizací, abychom ještě více zlepšili naši politiku otevřenosti. V praxi je to tak, že kandidáti, kteří s námi chtějí spolupracovat, musí vyplnit takový dotazník, a tam musí také vykázat všechny zájmy, které měly v minulých pěti letech v různých odvětvích. A my potom vyhodnotíme, zda ty zájmy odborníků jsou v souladu s pracovní náplní pracovní skupiny. Je tam ještě jeden zásadní princip. Pokud pracujete pro průmysl nebo pokud jste konsultantem nějakého podniku nebo průmyslu, tak vůbec eh, jste, tak jste naprosto vyřazen z toho výběrového kola. V roce, pokud se třeba podíváme na rok 2012, tak 40 eh, odborníků pochází z různých vládních orgánů, 40 z, pochází z veřejných eh, výzkumných organizací, 5 z univerzit a 5 jsou lidé, kteří vlastně byli dříve za, zaměstnáni v té veřejné nebo v té vědecké sféře. Takže zcela takovou tu zá, základní podmínkou je to, že pokud někdo pracuje pro mm, potravinový průmysl, tak se nemůže stát vůbec tím naším odborníkem. A dokonce by se to třeba týkalo i někoho, kdo pracuje pro univerzitu, ale měl nějaký grant, který financoval průmysl, takže pak bychom zase zjišťovali, nakolik nebo jaký tam byl vliv a provedeme riziko, posouzení rizik, zda by tam existovalo riziko, že tento uchazeč by mohl e, mít nějaký střed zájmu a zda by to tedy pak třeba nevrhalo špatné světlo i na celou naši agenturu. Myslím si, že ten systém je velice vyspělý, velice sofistikovaný, odolný, také to samozřejmě tedy musí být příslušně, nebo to také sebou nese příslušné náklady, ale já si myslím, že zde eh, v tom musíme pokračovat a že musíme usilovat o to, aby výstupy naší agentury byly nezávislé, nestrané, srovnatelné a také využitelné pro ty, kteří budou posuzovat rizika, protože my hlavně podporujeme nebo hlavně poskytujeme informace, které pak od nás přejímá Evropská komise, Evropský parlament, členské státy a tento politický systém tedy eh, obohacujeme našimi politickými radami, naším, naším, pardon, naším odborným poradenstvím. Myslím si, že už jsem vlastně odpověděl i na otázky nezávislosti. Také už jsem říkal, že veškeré naše dokumenty jsou na internetových stránkách a také, stejně jako všichni evropští občané, máte právo žádat o přístup k některým dalším dokumentům a my je vám, my vám je poskytneme, leda, že by tam byly opět nějaké e, podmínky ochrany osobních údajů nebo obchodního tajemství a tak dále. Uvedu vám číslo za letošní rok jsme na mm, základě žádostí veřejnosti zveřejnili další dodatečných 75 tisíc stran různých dokumentů. Paní Gerling se ptala na zdravotní tvrzení a na, na tu možnost konzultací ještě předtím, než začne ten postup. Myslím si, že Evropský parlament řekl, že EFSA musí klást klást důraz na opravdu nejvyšší stupeň vědeckého poradenství při tom přeskumování odůvodnitelnosti zdravotních tvrzení, takže my zkrátka nemůžeme jednat jinak. Uh, já bych s vámi souhlasil, že ten proces je možné ještě zlepšit, že je lepší, nebo že je možné zlepšit komunikaci s těmi uchazeči, abychom jim jasně řekli, jak mají, jak mají vyplnit tu dokumentaci. Máme tam například ale my už máme třeba osm různých příruček, které říkají, jak se mají, vys, jak se mají vyplnit ty formuláře, jak se mají provádět ty studie a tak dále. Ale je pravda, že tam je stále ještě prostor pro zlepšení také se setkáváme asi s 15-16 zástupci průmyslů. Hovoříme o tom, jak zlepšit tento postup. My nechceme se uchýlit k nějakým eh, individuálním schůzkám, bilaterálním schůzkám nás a uchazeče. To, to opravdu to nejde, to je taková hranice, za kterou nechceme zacházet, ale je možné třeba účastnit se webinárů, může, můžete, může, také se scházíme třeba se skupinou uchazečů. V minulých letech se konalo asi šest nebo sedm takových schůzek a ti žádatelé říkali, mohli bychom se třeba setkat jaksi mm, v menším počtu a na tom také pracujeme a chceme to zahájit v roce 2015. No a pak ještě, co se týče toho hlavního vědeckého rady, Přístup EFSA je takový, že je v podstatě dobrým eh, nápadem vnášet vědu do politiky a podpírat eh, politická rozhodnutí vědou. A v tomto eh, ohledu hlavní vědecký poradce, tedy paní Anne Glover, má velice pozitivní roli a vnáší vědu do politiky. Jestli je tato pozice potřebná z hlediska EFSA, já si myslím, že nám nepřísluší o tomto rozhodovat, je to politická otázka, ale eh, je pravda, že komise eh, v rámci svých agentur eh, má velice mnoho vědeckých znalostí k dispozici všechny agentury a společná výzkumná centra eh, mají dostatek vědecké kapacity a eh, komise může eh, těchto vědeckých kapacit využívat také za pomocí hlavního vědeckého poradce. K otázce na publikace, já si nejsem vědom těch publikací, o kterých jste hovořili. A vy jste říkali, že to to může fungovat jedním i druhým směrem, jestli věda může být také ovlivněna. E, já s tím plně souhlasím a právě proto považuji za natolik důležité, aby e, EFSA byla uchráněna před vlivy ze všech stran, abychom opravdu e, zakládali svá vědecká doporučení na důkazech, faktech a správných metodách. Pokud jde o neonikotinoidy, Když EFSA eh, hodnotí eh, účinné látky v pesticidech, eh, tak samozřejmě eh, provádíme důkladné posouzení rizika pro životní prostředí, což znamená, že eh, každá látka, eh, každý výrobek, který je v druhé fázi autorizován členskými státy, musí na evropském trhu být bezpečný pro životní prostředí. Takže já nevidím problém v tom, co jste říkala, jestliže, protože jestliže rostlinné výrobky jsou správným způsobem používány, jestliže byly otestovány a vyhodnoceny a, bylo, a tak bylo zjištěno, že nepředstavují velké riziko pro životní prostředí. Pokud jde o prevenci, z, mé, z mého lékař, z lékařského hlediska zcela souhlasím, že prevence je lepší než léčba a musíme vynakládat co nejvíce úsilí na prevenci, ale u e, hodnocení rizika a e, řízení rizika e, je tu trošku jiný problém. My provádíme hodnocení vědeck, vědecké hodnocení rizika a Úroveň rizika, kterou společnost akceptuje, to už je potom politické rozhodnutí, to není rozhodnutí EFSA. Takže eh, pokud prevencí je myšlen princip předběžné opatrnosti, tak to není vědecká otázka, to není potom otázka EFSA. My můžeme poskytovat data, eh, fakta a hodnocení politikům, abyste měli k dispozici kvantifikaci rizika a s tím spojených nejistot. Jestliže společnost akceptuje tato rizika nebo ne, to je rozhodnutí politiků. Do toho EFSA nesmí zasahovat, není to naším úkolem. A v Evropě je osvědčeným postupem, že hodnocení rizik eh, a, eh, a řízení rizik je velice striktně odděleno. Dále jste eh, hovořili o studii o geneticky modifikovaných krmivech z Francie Francie. Já teď nevím, jestli myslíte tu vědeckou publikaci, která vyšla asi před dvěma roky, v roce 2012, Tehdy se hodně diskutovalo o této studii profesora Seralínyho. EFSA se do toho e, tenkrát také zapojila. Vypracovali jsme e, rozsáhlou recenzi a hodnocení této vědecké publikace. Také organizace v členských státech e, recenzovaly tuto publikaci a nakonec byla stažena tím žurnálem, ve kterém byla původně publikována. EFSA e, vzala na vědomí tuto publikaci, e, zhodnotila ji a to v podstatě v souladu s ostatními hodnoceními rizika, které pocházely od sesterských evropských agentur. A teď se dostávám k poslední otázce, která se týkala e, bezpečnosti dodavatelského řetězce. Jestli tady může věda e, být v rozporu s, e, s ústavou členského státu. Tady si musíme uvědomovat jasné rozdělení rolí. Pokud jde o geneticky modifikované organismy, EFSA provádí hodnocení hodnocení eh, dopadu eh, geneticky modifikovaných organismů na lidské zdraví, zdraví zvířat a životní prostředí. Eh, to lze nalézt v našich vědeckých názorech. A jestli členský stát nebo jeho společnost akceptuje tato fakta, tak to už je politické rozhodnutí, které nezávisí na nás. To je politické rozhodnutí členského státu Evropské unie. Zda autorizuje určitý produkt, a zda přijme riziko s ním spojené, anebo ten produkt neautorizuje v rámci principu předběžné opatrnosti, protože například by to sebou neslo e, ekonomické problémy, etické problémy, takových problémů může být celá řada. Ale na té vědecké úrovni my do toho nezasahujeme. A totéž se týká i klonování. EFSA e, přednesla svůj názor na klonování z hlediska bezpečnosti potravin a dobrých životních podmínek zvířat. EFSA dodala vědecký názor a nezasahuje do etických otázek o tom, zda klonování ano nebo ne. A pokud jde o nanotechnologii, je to úplně stejné. EFSA provedla vědecké hodnocení nebo provádí vědecké hodnocení, vypracovala průvodní dokumenty eh, ohledně toho, jak hodnotit nanoinženýrský materiál, ale nezasahujeme do úvah o tom, jestli to má být společností přijato a nebo ne. Děkuji vám. Děkuji vám také za vaše detailní odpovědi a myslím si, že můžeme ukončit eh, dnešní schůzi. Ještě pouze připomenu kolegům, že eh, dnes večer se koná ještě jedna akce v, to, v této zasedací síni a proto prosím, eh, nenechávejte své věci eh, na svých místech. Děkuji vám mnohokrát a uvidíme se zítra ráno.